Kolegové, za prvé omlouvám se. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. A nyní přejdeme eh, k dalšímu bodu našeho programu, což je zpráva ze schůze koordinátorů Za prvé, jmenování zpravodajů, návrh nařízení, kterým se vytváří eh, přístup k službám v přístavech eh, SND eh, nám k tomuto bude jmenovat zpravodaje a pokud jde o druhou zprávu o aplikaci směrnice 32 tisíce, to jsou ty technické kontroly, způsobilost vozů. Rozhodli jsme se, že nebudeme nic přijímat. Pokud jde o stanoviska, jedno stanovisko jsme měli, které se týkalo eh, eh, finančného, finančního řízení eh, s ohledem na země, které mají velké finanční problémy. Zase rozhodli jsme se, že nebudeme nic přijímat a dokument, dokument ta k informace, takže pokud jde o e, ty e, přístavy, tak nic, protože budeme přijímat e, zprávu, potom Evropská strategie ke změnám klimatu, zase nic, protože Envy se nebude vyjadřovat. Dále koordinátoři se dohodli na návrhu dopisu, které předsednictví eh, předložilo, pokud jde o eh, pravidlo 49. Eh, je to výbor IMCO, který se připojí k našim diskusím ohledně práv pasažerů, i když nemá žádné pravomoci, pokud jde o závěrečný trialog, kde se bude o tomto vyjednávat. Výbor Ekon poslal dopis, chtěli, abychom někoho jmenovali do pracovní skupiny o politice hospodářské soutěže, a místo předseda Rike. Eh, tedy to byl návrh. A pokud jde o aktiv přenesené působnosti, a o to požádalo EPP, koordinátor EPP. Rozhodnutí je, že sekretariát ještě připraví a my povedeme mm, detailnější diskuzi o delegovaných aktech na příští schůzi koordinátorů. Také koordinátoři své navědomí. Eh, newsletter 1213, pokud jde o omezení letů, tak jsme slyšeli prezentaci od pana Boldvina z DG Move a koordinátoři vzali na vědomí informace poskytnuté panem Boldvinem, takže to je vše, co se týče schůze koordinátorů. A souhlasíte všichni s, tímto sdělením? Dobře, odsouhlaseno, dobře, děkuji. A další bod našeho programu já si musím tady uspořádat papíry. Okay, it's now the... A takže nyní nás čeká hlasování. První, eh, to je odsouhlasení dohody o tachografech paní Tykau, takže prověříme si vše, než začneme hlasovat, takže prověříme systém. Hlasujte, prosím, za hlasování, dobře. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Dobře. Všichni? Dobře. Takže... Takže... Prosím, ukažte mi, že ano, je to v pořádku. Dobře. SND. První tedy je nařízení 3, 2, 1, 0, týká se to 561, eh, to je nařízení z roku 2006 o digitálních tachografech, kde zpravodajko je paní Tykau, takže týká se to novel těchto předpisů a budeme hned hlasovat o tomto. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 33 eh, eh, pro, 3 proti, Jeden se zdržel. Blahopřejeme Silvii. Další bod to je eh, stanovisko paní Wills. Týká se to návrhu směrnice je to stanovisko, ano, je to stanovisko o jakosti paliv eh, jde o novelizaci eh, směrnice 28. Eh, takže hlasujeme o prvním návrhu do 77. Pan Taylor je pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit, takže hezky začínáme. Hlasujte, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 14 proti, návrh byl přijat. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se eh, stejná většina, přijato. <clears throat> Další 79, 80, 81 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuty. zamítnuty. 82, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nyní se dostáváme k 88, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 89, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 90 pro, proti, zdržel se zamítnut, 91 pro, proti, zdržel se přijat, 92, kdo je pro, pro proti, zdržel se zamítnut, 93, 94, 95, 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuty. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit? Prosím, 97 za hlasování. Hey, everybody vote. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijato. Takže 22 ku 15. 98. To je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 99 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 100 pro. Proti. Prověříme 100. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut 21 k 17. Okay, so the next vote. Další hlasování, to je návrh 110. Ano, Van de Grande 110. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Místo 111, 112, 103. Kdo, 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 4 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnut. 114 pro. Proti? zdržel se přijat. 100, 115 pro, proti, zdržel se přijat. 116 pro, proti, zdržel se. Prověříme 116, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. 117, kdo je pro? Proti zdržel se. Prověříme 117 zahajuji hlasování. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. 119. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Prověříme. 119, já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme. Takže na zdraví, pane Kušiery. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. O jeden hlas. Kompromis 2. <laughs> Pan Hercov také, tak na zdraví. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 7, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme číslo 7, já myslím, že byl přijat, ale nebyl jsem si jist, jak hlasovali zelení. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijat. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Čím se dostáváme ke 147? Ne. Ještě kompromis 4, omlouvám se. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. A nyní 147, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 146, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Můžeme prověřit, já myslím, že byl přijat, ale prověříme 146. Hlasujte, prosím. Everybody voted. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Ano, byl přijat. 148, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. 149 a 150, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuty. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Můžeme prověřit 151, já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme. Hlas, eh, zahajuji hlasování, všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijat. 152, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 153, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 154, 155, 156. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuty. 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 158. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 160, 161, kdo je pro, bratři, zdržel se, zamítnuty. 10. je pro? Proti? Zdržel se přijat. 162 a 163 odpadají. 165. 165. Dobře, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 166. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 163. 173 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 174 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 175. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut, 176, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 177, 178, 179, 180, 181, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuty, 182, kdo je pro, proti, zdržel se já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme. 182 zahají hlasování. S&D has one too many. Eh, o dva navíc pro socialisty demokraty tady vidím. A nyní je to správně. Končím hlasování. Zamítnut. 183, 184, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnutý. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaté. 191, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 11, kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijat 12 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 12, prosím, zahajuji hlasování. Everybody voted. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. 13 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 14 pro, proti, zdržel se, přijaté, 15 pro, proti, zdržel se, zamítnut, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat, 22, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme prověřit, 22, prosím, zahajuji hlasování, všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijáte. Třicet jedna. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Prověříme. Zajím hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Můžeme prověřit. 32, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat 37. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuty 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Prověříme. Dobře, zahajuji hlasování. A, takže liberálové asi změnili stranu. Končím hlasování. Přijato. 39, kdo je pro? Ten, ten odpadá. Nyní 42, kdo je pro? Proti. Prověříme 42. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 43, 44, 45, 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 48, kdo je pro? Ano. Byl zamítnut eh, stejně. 48, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 51, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 53, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. 52, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 52, prosím, zahy hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. 50 odpadá. A nyní 54. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. 57, 59 pro, proti, zdržel se zamítnut. 56, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme 56, to zahajuje hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ještě jednou. Kdo je pro? 55. Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme stejně. Takže hlasujeme, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. 58. 58. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 60. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 62. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 63. Pro. Proti zdržel se přijat, 64 pro, proti, zdržel se přijat, 65, 66, 67, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 70 pro, proti, zdržel se zamítnut, 69 pro, proti, zdržel se zamítnut, 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 68 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnut. 72, 73, 74, 75, 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Prověříme. Já myslím, že byl přijat, ale hlasujeme. Hlasujte o, hlasujte o těchto pěti návrzích. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl přijat 20 k 19. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 6, 6 proti, 1 se zdržel. Přijato. Blahopřejeme paní Wills. A další bod zpráva pana Kramera. Everybody ready to go on? Připraveni pokračovat? Já si připravím tady papíry. Pan Kramer. První pozměňovací návrh paní Bilbao, kde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdrželi? Ověříme 9. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi přijato 11, pro, proti přijato. Regi 3, kdo je pro, proti zdrželi přijato 12, pro, proti zdrželi přijato 13, kdo je pro, proti zdrželi přijato 14. Eh, po částech, první část, kdo je pro, proti, drželi, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi, přijato. 15, kdo je pro, proti, drželi, přijato. 16 pro, proti, drželi, přijato. 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. Regis 6 pro, proti, drželi, přijato. 7 pro, proti, přijato. Regi 8 pro, proti, přijato. Regi 9 pro, proti, žili přijato. Regi 10 pro, proti, žili přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, želi. Ověříme 21, prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto těsně. 23, kdo je pro, proti, že ověříme 23. Hlasovali všichni. 23. Končím hlasování. Přijato. 24 pro. Proti. Drželi. Ověříme 24. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Těsně zamítnuto. 25 pro proti, zdrželi. Ověříme. Předpokládám, že výsledek bude stejný, ale otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis A, kde pro, proti, zdrželi přijato. Regi 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijat. Po částech regi 5. První část. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. A 30. Omlouvám se, ale socialist optická hlasovací softwarecký hlasovací stroj se porouchal. 30 pan Liberacký, kdo je pro, proti, želi přijato. 31 pro, proti, želi přijato. 33 koch po částech. První část pro, proti, drželi zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. Dále debugger, protože první část padla, kde je pro, proti, drželi, ověříme 32, prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 34 pro, proti, zdrželi, přijato. 35, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis B, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Dále 38, to je doplnění, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. 44 po částech, dvě části, první část je pro, proti, to druhá část pro, proti, žili přijato. 45, kdo je pro, proti, žili přijato. 47, kdo je pro, kdo je proti, drželi přijato. 48, kdo je pro, proti, drželi přijato. 49 pro, proti, drželi. Ověříme 49, otevírám hlasování. Nasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto těsně. Tedy. Paní 50, kde pro, proti, želi zamítnuto. 51, ústní pozměňovací návrh pana Kramera a intermodalita nějaké námitky ústnímu pozměňovacímu návrhu, pokud ne, tak eh, kdo je pro, proti, želi přijato. 53, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi. Přijato 59 a 60, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 62, paní Bilbao, kdo je pro, proti, přijato. Regi 2, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 63, kdo je pro, proti, Žili přijato kompromis E, kdo je pro, proti, Žili přijato. Šedesát osm, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Můžeme to ověřit, je to trošku nejisté. Kdo je 68, paní Bilbao. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Kompromis F, kdo je pro? Proti. Drželi přijato. Kompromis G, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 77. Ústní pozměňovací návrh pana Kocha. Má někdo námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak dávám k hlasování, Kdo je pro, proti, drželi, přijato. 78, Kdo je pro, proti, želi zamítnuto. 79, kdo je pro, proti, drželi přijato. 80, kdo je pro, proti, drželi přijato. Regi 11, kdo je pro, proti, jeli přijato 81 pro, proti, zdrželi přijato 82 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi. Ověříme 83, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 84 pro, proti, zdrželi přijato regi 4 pro, proti, Drželi 80. Přijato. 85 pro, proti, drželi přijato. Regi 14 pro, proti, drželi přijato. Regi 15 pro, proti, drželi přijato. Regi 12 pro, proti, přijato. Regi 16 pro, proti, přijato. 86 pro, proti, Přijato 87 pro, proti, přijato. 88 ústní pozměňovací návrh pan Kramer a ship and, a lodě. Pokud nikdo nemá námitky, budeme hlasovat, kde pro, proti, zdrželi. Přijato 89 pro, proti, přijato 90 pro, proti, zdrželi. Přijato 1 pro? Proti? Přijato. Dvě. Jedna. Pro? Proti? Přijato. Tři. Pro? Proti? Přijato. Čtyři. Pro? Proti? Přijato. Pět. Pro? Proti? Přijato. Šest. Pro? Proti? Byli přijato. Sedm. Pro? Proti? Žili Přijato. Závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování 35 pro, 2 proti, jeden zdržel. Přijato. Gratuluji panu Kramerovi. Další je pan Kušiery, zpráva pan Kušiery. Mm, změna směrnice Radio posuzová 92 EU 2011 posuzování vlivu některých veřejných soukromých záměrů na životní prostředí. Začínám pozměňovacím návrhem 21 pana Kramera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. paní Wills 22, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dva zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 23, kdo je pro, proti. Můžeme ověřit 23, prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 24-25 dohromady, kde je pro, proti, zamítnuto. 26 paní Wills, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 27, kde je pro, proti, zdrželi, uvěříme 27, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Ověříme ještě jednou, stejná většina, ale ještě jednou to ověříme, 28, hlasovali všichni. Je to zamítnuto. Tři zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, drželi přijato. Další 29 a 4 jsou identické, kde je pro, proti, přijato. Nyní po částech 30. Nejprve celý text pest slov the social impact and a pak První hlasování, první část pro, proti, želi zamítnuto. Otevírám hlasování, ověříme, protože ta druhá část dává smysl jenom, když nebude první část. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to zamítnuto, takže druhá část nedává smysl. Přejdeme k 31.32, kdo je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi. Můžeme ověřit 5, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To zamítnuto. 6. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Je to zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. 34, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 35, Kdo je pro? proti, žili zamítnuto 36, kde je pro, proti, zamítnuto 37. To je to slova may and shall, kde pro, proti, drželi zamítnuto 7, kde pro, kde proti. Můžeme ověřit 7, prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 40, 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi. Ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 46, kdo je pro? Ti Zdrželi. Ověříme 46. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. 48,51, kdo je pro, proti, drželi. Věříme, prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 47, 49, kdo je pro, proti, drželi, věříme, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnu to těsně. 51, 52. Kdo je pro? Proti. Drželi. Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi, přijato. 44, kde je pro, proti, přijato. 53, kde je pro, proti, zamítnuto. 54, kde je pro, proti, neželi, přijato. 55, kde je pro, proti, neželi, přijato. 56 pro, proti, drželi, zamítnuto. 57, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, drželi, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 60 a 62, kdo je pro, proti, Drželi zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi. Můžeme to ověřit. 63, prosím. Končím hlasování. Přijato 64, kde pro? 64, kdo je pro? Proti? zdrželi přijato 65 pro, proti, zdrželi zamítnuté. 10, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. To ověříme, nejsem si úplně jist. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 66 jde pro. Jde proti, zdrželi. Zamítnuto 67 jde pro. Proti, zdrželi. Můžeme ověřit 67, prosím. Myslím, že je to přijato. Ale nevím, hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato. 68, kdo je pro? 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Přílohy 71, kdo je pro? Proti? Ověříme 71, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, zamítnuto 72, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto 73, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto 74, 75, společně, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Sedmdesát šest, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. 77 je pro, proti, želi zamítnuto 78, po částech první část, je pro, proti, přijato. Druhá část, jde pro, proti, zamítnuto. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi, můžeme ověřit jedenáct, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 12, kde je pro? Proti. Želi zamítnuto 16, kde je pro? proti, přijato 18, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 19 a 17 padá, takže 20, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. A závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. Gratuluji panu Gušier. You have the hearing now. Eh, Slyšení, takže prosím, asi chvilečku přerušíme na chvilečku, aby eh, ti, kteří chtějí, mohli odejít.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 Okay, colleagues, if I can... Kolegové, prosím, abychom respektovali čas, je třeba to určitě ocení všichni. Teď nás čeká mini slyšení o o čistých zdrojích energie pro dopravu, veřejné slyšení. a v podstatě je to poprvé, kdy zde budeme pana Odyho z Evropské komise, a kterého si vyslechneme a poté budou následovat prezentace. E, pan Kristý z platformy pro elektrifikaci e, v dopravě, potom pan Meč NGBA Evropa a pan Jolek z, z z evropských regionů a potom pan Rico z Plug Alliance a pan Dolejší z, z, z asociace výrobců automobilů. Takže to je první panel a e, poté diskuze a poté druhý panel. To bude pan Laros z Washington Technology a pan Williet z IOU a pan Guida z Asociace veřejné dopravy UITP e a pan Haun z, eh, z regionu, evropských regionů a pan Martins, to je ten, který sedí na penězích z Evropské investiční banky. A začneme tedy nejprve tím, že dáme slovo panu Anidimu, Onidimu z komise. Pět minut. Prosím, pane Onidy, jenom bych chtěl říci všem řečníkům, že tady s vámi, k vám budu tvrdý, prosím respektujte řečnickou dobu, jinak vás ustřihnu vždycky. Tak nejprve pan Onidy. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem na to zvyklý, že vy jste přísný. Děkuji. Děkuji za příležitost, že jste uspořádali minislyšení na tématu, které nám tolik leží na srdci. Je to téma velice důležité, ale budu stručný. Především jsme tady, abychom si vyslechli experty, Jenom pár poznámek za nás. Návrh, který eh, eh, řešíte, který se týká alternativních paliv, především to je příležitost pokusit se o to, aby sektor dopravy měl možnost tedy eh, mm, diversifikovat zdroje a tedy opustil monopol ropy. Samozřejmě zde máme celou řadu politických motivů k tomuto, je to důležité pro zabezpečení dodávek energii, je to důležité i v kontextu eh, naší širší agendy týkající se životního prostředí a změn klimatu samozřejmě, ale také, a to je nejzásadnější aspekt, je to velice důležité pro ekonomiku především protože jednu miliardu denně eh, vynakládáme na dovoz ropy a více než polovina jde do dopravy, více než polovinu skonzumuje doprava. A je to zcela zásadní pro konkurenceschopnost našeho průmyslu, rozvoj alternativních zdrojů, alternativních motorových vozidel. To je sektor, kde Evropa je lídrem na celém světě, ale samozřejmě konkurence je velice tvrdá. A v neposlední řadě je to i iniciativa pro růstová, poněvadž, eh, jak víte, snažíme se vytvářet nové trhy eh, s novými subjekty na trhu. A závěrem je to dobré pro lidi, pro uživatele, poněvadž hm, jsme přesvědčeni, že s těmito novými formami vozidel budeme mít šanci změnit naše návyky a změnit naši mobilitu, to znamená, aby ta naše mobilita byla udržitelnější. Zde jsou zásadně tři předpoklady podle našeho soudu. Za prvé musíme řešit veškerá paliva. Nemůžeme jaksi se uzavřít v jedné technologii a e, v Evropské unii vytvořit takové ostrůvky různých technologií, které nebudou potom kompatibilní. To znamená, musíme se zabývat všemi palivy a všemi způsoby dopravy. To je důvod, proč tento návrh skutečně pokrývá veškeré způsoby dopravy od letectví po, mm, po námořní dopravu, eh, kde eh, přecházíme na eh, tekutý mm, plyn. Potom chceme pan evropský přístup, chceme velice diversifikovaná technologie, chceme tedy, chceme, aby v Evropě tedy ty technologie byly sjednoceny, abychom pracovali s jedním standardem v Evropě. To je důvod, proč právě Mm, se vehementně snažíme prosazovat společný standard, společné normy a k tomu připravit mechanismy, aby to tak bylo a snažíme se, aby náš přístup se opíral o koordinaci národních plánů pro eh, mm, vytváření nových alternativních paliv. Dále společné konkrétní cíle potřebujeme. Nejdůležitější dnes je že eh, musíme mít infrastrukturu eh, pro doplňování těchto typů paliv eh, a tedy je třeba, aby investoři se chopili této šance a abychom vytvořili závazný rámec, který bude mít velice jasné cíle do roku 2020 alespoň ne dále. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Onidy. A nyní přejdeme k našim expertům a jako první je pan Edward Christie, hlavní ekonom e, společenství Evropských železnic, který bude hovořit za platformu pro elektrifikaci dopravy, takže máte 6 minut na vaši prezentaci. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Jenom velice stručně, jak je to s naší platformou. Zde my jsme tedy iniciativa, která jde na mm, příč různými odvětvími, eh, kdy jsme se spojili tedy s podniky, s místními orgány, snažíme se procesovat eh, multimodální přístup, to je důležité. Naše vize je plná elektrifikace ale mm, ten přístup je multimodální, pokrývá různé způsoby dopravy a my si myslíme, že touto cestou by se naše doprava služeb měla ubírat. Dovolte dva grafy, abych zdůraznil, proč si myslíme, že elektrifikace je dobrý, dobrá myšlenka. Za prvé, eh, ekologická výkonnost. To je graf, který máme z agentury z roku 2011. To je eh, zpráva, která se věnovala budoucích vyhlídek eh, plynu. A zde vidíte, emise, jaké jsou emise z nových motorových vozidel a bude to eh, samozřejmě eh, záviset na tom, jak se bude vyrábět eh, elektřina nebo energie v různých jako, regionech na světě. Se máte USA, Čínu, Indii, kde tedy větší mix různých zdrojů, takže tam ta elektrifikace není tak atraktivní, protože na tom tolik nevydělají ve srovnání s jinými alternativními řešeními. Ale když se podíváte na mix energií v Evropě, takže když přejdeme dále na, eh, přijdeme na elektrifikaci, tak to bude lepší pro naše emise a eh, jak vidíte tady, tady na té šipce. To je argument číslo jedna. Proč si myslíme, že elektrifikace má obrovské výhody pro nás? Druhý bod to je otázka e, závislosti na dovozech. Samozřejmě zabezpečení dodávek energií se netýká pouze závislosti na dovozech, ale také se to týká diversifikace paliv. A z tohoto pohledu nemáme vůbec žádný problém s návrhem komise a velice vítáme tento přístup. To znamená zvažovat celou škálu paliv, aby si nekonkurovali, aby nebyli jedno proti druhému. Ale nesmíme zapomínat na to, Evropská unie nejsou spojené státy my nemáme, alespoň prozatím, například ten boom, e, ten boom břidlicového plynu, jako v Americe například. A zde vidíte, jak jsou závislé e, Spojené státy na dovozu, kde se v podstatě ta závislost snižuje, stávají se spíše i exportérem, když to v Evropské unii je to úplně naopak. Zde se zvyšuje náš, e, naše závislost na dovozu a budeme v podstatě velice brzy závislí na plynu, tak jak dnes jsme na ropě. Takže že v dopravě, pokud přejdeme na, plynu, na plyn, tak to nebude znamenat, že se sníží naše závislost. Ne, tím se problém nevyřeší. Eh, tyto dvě věci musíme být na paměti spolu s dalšími aspekty, samozřejmě, ale jsme přesvědčeni, že eh, to je další velký argument pro elektrifikaci. A jak my vidíme návrh komise? Za prvé obecně řečeno vítáme ho, myslíme si, že to je dobrá iniciativa v řadě ohledů a velice rádi vidíme, že je i dostatečně široký, to znamená, je tam i lodní doprava, námořní doprava a tak dále, ale poněvadž my se zabýváme multimodálními přístupy, tak si myslíme, že bychom mohli udělat ještě více, abychom spíše tedy Eh, my eh, spíše bychom to chtěli doplnit, než bychom byli proti některým eh, ustanovením, takže navrhujeme doplnit tento návrh tak, abychom tam více vnesli toho multimodálního aspektu a multimodálnost i propojení nové infrastruktury s veřejnou dopravou, se železnicí a rovněž také jde o to i propojit i toto s otázkou dvoustopých vozidel. Samozřejmě potom zde máme i otázku členství naší, platvo, naší platformě, máme tam dodavatele elektřiny eh, a velice pečlivě i zvažujeme článek 4 jeho ustanovení. To jsou ustanovení o měře, měřících zařízeních, dodávkách elektřiny a tak dále. K tomu také předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Také i se vyjádříme k povinným cílům, ale zhruba řečeno tuto myšlenku podporujeme. Pokud jde o e, ty, e, e, o ty tedy místa, kde lze tedy doplnit palivo, takže zde je to spíše na členských státech podle mě, ty požadavky by měly být minimální a potom se vyjádříme i k harmonizaci technických norem pro doplňování paliva. Dále, velice rychle, pár detailů chceme, aby ta ustanovení byla nakloněna našim podnikům, pokud je o třeba měřící zařízení, takže je třeba i poskytovat řádně informace zákazníkům a i dobře propracovat koncepci eh, stanování poplatků a cen. To je velice důležité, dobře informovat eh, zákazníky o eh, cenách, o tarifech a potom i je třeba i mít možnost tedy propojení těch elektrických vozidel se sítí. Dále harmonizace harmonizace standardů pro doplňování paliva. My podporujeme návrh komise propojit se na konektory typu 2. To je velice důležité technicky řečeno, ale na druhé straně také i e, rychlé doplňování e, elektřiny. Zde nechceme se zaměřovat pouze na standard Combo 2, protože zde existuje již standard KDMO. A děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Christie. Next. Děkuji. Pan Mucas Meč z asociace eh, vozidel na bioplyn. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Vážení poslanci, je mi velkou ctí vám prezentovat eh, si ohledně metanu. Nevím, co by bylo, jaké by byly hodné pozměňovací návrhy, ale chceme vás přesvědčit, abyste nás podpořili ukázat proč má smysl používat metan v dopravě. Moje organizace zastupuje evropský průmysl, který podporuje LNG a CNG jako paliva. Metan to je CH4 a regulované eh, emise CO2 jsou prospěšné pro NG. A NGV mm, také snižuje emise hluku. Bioplyn má vysoký energetický obsah 130 oktan. A to znamená, že, při, že plyn, bioplyn funguje ve všech typech vozidel. Ehm, je to, metan se dá produkovat růz, z různých zdrojů, můžeme to Eh, dodávat do sítě metan je metan. Není jsou tam žádná omezení, není potřeb, nejsou ztraceny investice do uh, infrastruktury pro plyn, uh, což je také obsaženo v tom našem návrhu. Také můžete produkovat syntetický plyn z nadbytečné elektřiny. Teď máme problém s jejím ukládáním. Toto je um, ukázka toho, jak konvertovat elektřinu na vodík a pak e, z toho vyrobit CH4, tedy metan. Infrastrukturu můžete používat k distribuci a přepravě. Um, když se podíváme na emise, tady vidíte, že plyn Mm, vozidla na plyn jsou, mohou být stejně čistá jako elektromobily. Toto je tedy první přehled, který je třeba modifikovat, a aby tam byl zohledněn i podíl obnovitelných zdrojů. Kvalita vzduchu, emise CO2, to je důležité, ale tady žijeme bohužel v tom černém, eh, v té černé skvrně. Většina z vás asi ví proč. CNG Mm, především těžká vozidla, jako autobusy a kamiony, mohou zlepšit kvalitu života. E, jsou, mají mnohem nižší emise, takže potřebujeme infrastrukturu CNG také z důvodu hlučnosti. Samozřejmě ekonomicky to také musí fungovat, na to vždy e, zapomínáme. Zákazník se to musí kupovat, veřejné orgány musí příslušným způsobem rozhodnout a cenový diferenciál mezi plynem a, ro- a um, ropou stále roste. LNG je globální komodita, bude to mít efekt na globální obchodování. Plynová infrastruktura, jak víte, plynovody, terminály již existují, především infrastruktura terminálu LNG, je zajímavá, je ten je stále více k dispozici. Můžeme používat Rýn a Dunaj, eh, vodní toky a přepravovat LNG společně se silničními koridory. Takto to můžeme prosazovat v dopravě kamionů a lodní dopravě. Podívejme se na uh, přehled v Evropě. Situace je velice fragmentovaná, proto potřebujeme dopravní balíček, aby byl harmonizovan rozvoj eh, těch stanic pouze 0,5 eh, tržního podílu, ale potenciál je veliký. Jak vidíte, 3500 um, ehm, vozidel z, z těch, toho milionu Itálie má 7 20 tisíc, Německo 100 tisíc, obě mají 900 stanic, takže to již jsou dvě třetiny trhu. Současně jsou aktivity v celé Evropě. Chybí tedy infrastruktura. Eh, průmysl je přesvědčen, že CNG je cesta vpřed, jak snižovat emise. Když se podíváte na emisní šampiony, Volkswagen je autem roku před několika dny vy, vyhrál cenu za nejzelenější motor roku. 130 oktanů. Takže eh, tady je benzínová rezerva, pokud by to bylo pouze plynové motory, pokud se nám to podařilo dostat na kola, tak by to nebylo 25 CO2, ale ještě dalších 10% a byl by splněný obnovitelný cíl. Evropa je globálním lídrem v této technologii. Milion v Evropě, 16 eh, milionů na světě, ale naši výrobci jsou globálními lídry. Spotřebitelské informace jsou re- relevantní, Při, eh, plyn, plyn je nejlevnější palivo, CNG v automobilech, ale to je jedna věc, ale potřebujeme LNG na, dlouho, na dlouhou přepravu těžkých vozidel přes hranice. Je to otázka hustoty, energetické hustoty, proto mluvíme o LNG. Pokud jste mm, sledovali zahájení eh, projektu evropských koridorů, tam byla demonstrována tato technologie Eh, ty cíle 400 a 150 kilometrů, to jsou minimální cíle. Ještě 10 sekund, pane předsedo, my podporujeme tyto cíle. A prosíme o vaši podporu. Jak vidíte, CNG napojený na plo, plynovon jedna věc a LNG a je něco jiného, ale obě se doplňují. LNG stanice, tam je vždy CNG zdarma a jak navíc. Eh, když Dovolte eh, zdůraznit intermodalitu, eh, meta, doplňování metanu se navzájem doplňují, žádné investice nejsou ztraceny, je to realita. Produkty jsou stále více dostupné, kompetitivní, Vidíte, že to je velká výhoda proti jiným technologiím. Myslím, že můžeme dosáhnout více než 20 než eh, v roce 2050, ale musí být infrastruktura, takže prosím podpořte dopravní balíček. My jsme o tom nejednali eh, nad sklenkou vína, byla to tvrdá práce po řadu let. Komise si vyměňovala informace s hlavními aktéry, jako je moje organizace, návrhy infrastruktury jsou relevantní. Prosím, dodržte ty termíny. Měli jsme na, začít už včera. Všechny paliva jsou důležitá, ale možná ne všechny najednou. A e, přijímání ze strany zákazníků se může lišit. Děkuji vám. Děkuji. Next is Mr. Další pan Ziolek, eh, který je, má na starosti eh, evropské regiony, rozvoj tedy palivových článků a vodíkových technologií. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dobrý den. Já se pokusím být tak rychlý jako předřečník. A... <laughs> okay. so, uh, just on, uh... Takže eh, k naší organizaci, takže to je mapa. Uh, Eh, našich členů, zastupujeme 40 regionů celé Evropy, z celé Evropy, kteří pracují na elektromobilitě, na palivových článcích a vodíkových technologiích. Všechny tyto regiony, obce pracují tedy na, na mobilitě, ale z různých důvodů a to je třeba si uvědomit. Naši členové pracují na těchto třech hlavních bodech. Za prvé usnadňují tedy aplikaci doporučení, politické doporučení, potom vytváří podpůrný rámec a poté se snaží i vytvářet eh, plány, tržní plány. Eh, dovolte, abych vám řekl, jaká je naše pozice. Eh, za prvé, samozřejmě, naši členové, to jsou tedy regiony, které vítají Eh, ambici, cíl Evropské unie i urychlit implementaci těch vodíkových palivových článků, elektromobility v Evropské unii a chceme podpořit tuto eh, iniciativu tam, kde to půjde. Takže sdílíme především tu nutnost eh, společných norem. To je klíčové pro to, abychom vyřešili některé velké problémy, které již zmínil předřečník. To znamená, abychom urychlili infrastrukturu a především zmobilizovali eh, ty potenciály úspor, pokud se to bude dělat ve velkém. A již jsme viděli, Eh, na základě různých projektů, že zde máme odlišné standardy a to je největší přepa, překážka. A to především v tom projektu, který jsme my realizovali. Tento jasně doložil. Dovolte pár mm, poznámek, jak je to s našimi cíly. Myslíme si, že závazky nebo cíle eh, lze splnit úspěšně, pokud se všichni k tomuto zaváží a pokud se všichni stotožní s těmito cíly a podpoří je. Myslíme si, že iniciativa komise tedy by měla i spočívat v tom dělat osvětu u zákazníků, klientů a my také se to budeme snažit podporovat. I cíle mm, e, samozřejmě musí uznat i lokální, regionální e, cíle, různé tedy lokální podmínky, to je velice důležité a tady my bychom chtěli přispět. Cíle musí vycházet z faktů a ze zkušeností, pokud to půjde, musí vycházet z jasných projektů, programů a proto zde chceme e, přispět, protože my společně za podpory komise jsme vytvořili Evropskou observatoř elektromobility která je e, naší klíčovou aktivitou, mm, protože, jak jsem řekl, naši e, klíčová iniciativa číslo 3 je připravit jasné, tedy dobře cílené plány jak, se, jak již se eh, říká ve směrnici o, mm, čist, eh, o čistých zdrojích, to je v podstatě aktivita, která jde napříč celou Evropskou unii. My se snažíme tedy reagovat na ty klíčové otázky, které jsme již slyšeli, my se snažíme vysvětlovat ty různé motivace, důvody a Eh, rozvíjet i a vyměňovat si nejlepší zkušenosti. Snažíme se tedy i identifikovat eh, ty možné kanály eh, rozšiřování této hm, technologie, kdy hm, apelujeme na, vš- na, ty, na politiky na všech úrovních a vytváříme doporučení. Také i dovolte, abych vás eh, pozval na, naši, eh, na náš seminář, který se bude konat 24. června v Bruselu na toto téma. A v neposlední řadě některá doporučení z našeho pohledu, která vychází z výsledku eh, první výsledku observatoře elektromobility. Myslíme si, že je třeba podporovat politiky v tom, aby přijímali realistické plány. Je třeba identifikovat to, co je proveditelné z pohledu podniků, abychom reagovali konkrétně na očekávání. Jak jsem již řekl, to, situace se liší v různých regionech a my se budeme snažit tedy eh, na ně působit, aby podpořili tuto směrnici. Potom i je to otázka eh, eh, vytvoření infrastruktury pro tedy doplňování paliv, či tedy napájení z elektrických zásuvek dále. Zde samozřejmě je třeba si uvědomit, že rozdíly jsou velké, pokud jde o venkov či město, aglomeraci, takže ten přístup musí být diversifikovaný podle jednotlivých potřeb a dále je třeba zapojit národní orgány a vytvořit jim nezbytné podpůrné mechanismy. Cíle eh, Samozřejmě eh, můžeme je podporovat, jejich plnění podporovat tím, že budeme dávat různé motivy, pobídky, to je důležité. A potom i zde bude potřeba tedy i využívat evropské finanční programy k tomuto. Závěrem bych chtěl vyjádřit naši podporu a eh, protože regiony podle mě jsou nutné k tomu, aby tyto technologie mohly být úspěšně realizovány. Děkuji a další pan Claude Rico, který je z EV Plug Alliance. Thank you, Mr. Chairman. Uh, EB Plug... Děkuji, pane The no, Plug Alliance je uh, Eh, Mezinárodní asociace průmyslových společností propagaci bezpečných eh, účinných eh, řešení pro elektrickou infrastrukturu. Když hovoříme o infrastruktuře, je, musíme si uvědomit, že většina jich existuje. Elektrárny, distribuční sítě, elektrické systémy v domovech, budovách již existují a to je velká výhoda Eh, nabíjecích stanic, že tedy nemusí se vytvářet, budovat úplně nová infrastruktura. Chybí ale tedy nabíjecí místa, které by umožnily zapojit auto do sítě k efektivnímu dobití. To jsou právě, jsou to právě tyto dobíjecí místa, kde by umožnili pomalé až velice rychlé dobíjení v budoucnu. Odhaduje se, že 90 těchto dobíjecích míst bude instalováno v budovách a v domácnostech a 10 bude v veřejných místech, veřejných parkovištích nebo dobíjecích stanicích. Takže integrace těchto míst do elektrické infrastruktury domů je klíčovým požadavkem. Tato infrastruktura je velmi důležitá pro urychlení přijímání elektromobility. Proto vítáme cíle směrnice urychlit využívání velké interoperabilní smart um, infrastruktury, která je kritická pro, e, e pro rozvoj elektromobility. To chybělo v minulosti. A je důležité, aby tato směrnice byla rychle přijatá a její implementace byla co nejsnadnější pro všechny evropské země. Domníváme se, že lze zlepšit některé věci, eh, jak se můžeme vyhnout zdržení. Eve Plug Alliance chce k tomuto procesu přispět a urychlit přijímání této směrnice. O co tedy jde? Ta směrnice eh, zvolila eh, technologii typ 2 pro infrastrukturní eh, tedy zásuvku, která by byla na zdi, řekněme. A pro přijetí všemi evropskými zeměmi tato směrnice musí být kompatibilní Eh, elektr, eh, se my eh, standardy ve všech evropských zemích. A to má jednoduché řešení. Směrnice by předepsala používání základního typu 2, tak jak je definován teď, a typ 2 s bezpečnostním uzávěrem, který by byl požadován v některých, typech, v některých zemích a je plně kompatibilní se stávajícím eh, zásuvkou typu 2. Průmysl je připraven eh, k rychlé industrializaci eh, nákladově efektivním způsobem typu 2 s bezpečnostním závěrem. Současně potřebuje viditelnost a jistotu, že to bude součástí směrnice. Uh, Důležité je, aby toto řešení eh, v podstatě bylo odpovědí na žádost komise, aby byla jedna zásuvka pro řidiče, aby mohl kdekoliv v Evropě dobít. Kromě toho je potřeba několik, eh, vyjasnit několik bodů, které jsou třeba v této směrnici. Za prvé, že již Někteří to rychle přijali, investovali do automobilů pro e-mobilitu a ti nesmí být penalizovat vstupem této směrnice v platnost. Proto se domníváme, že povinnost zpětně upravit stávající instalace musí být omezena tam, kde to je absolutně nudné, to je veřejná infrastruktura, ale neměla by být povinně vynucována ve soukromých mých eh, prostorách, pokud je jiné řešení. Současně by se to mělo sladit s rámcem, který byl definován na konverzi automobilů a současně podporujeme modus 3, který to je eh, chytré nabíjení, protože eh, to Podporujeme ovšem možnost dobíjet ve stávajících domácích zásuvkách, to je modus 1 a 2, bude velice důležitá především v první fázi, kdy ta nová infrastruktura bude omezená, je tedy důležité moci nabíjet na mnoha místech. Kromě toho to bude užitečné pro uh, lehká vozidla jako skútry. Nemělo by to tedy vyloučit možnost dobíjet v modu 1 nebo 2 z důvodu um, poho- uživatelského pohodlí. Děkuji. A poslední řečník je pan Petr Dolejší, který je ředitelem pro mobilitu udržitelnou dopravu v Evropské asociaci. Pane Dolejší, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, dobrý den. Jak jsme již slyšeli, tak já zastupuji ACEU, což je tedy Asociace evropských výrobců motorových vozidel. Zastupujeme hlavních 16 výrobců v Evropě a e, e, v podstatě princip naší asociace je, že všichni členové mají stejná práva a když se na něčem dohodneme, tak e, to znamená, že se na tom dohodli a platí to pro všechny. To je velice důležité potom, až budeme dát o detailech návrhu. Pokud jde o alternativní paliva, tak zde je třeba se na to podívat v kontextu kontextu celkové strategie o energeticky efektivních a čistých motorových vozidlech. Zde my e, se zaměřujeme tedy na zlepšování stávajících motorů, ale i na alternativní paliva. Budoucí doprava podle nás bude potřebovat různé způsoby a různé technologie a proto s potěšením kvitujeme, že předmětný návrh se nezaměřuje pouze na jednu alternativu, ale na různé. Domníváme se, že eh, princip technologické neutrality je v pořádku, to bude mít výhody pro výrobce i zákazníky, protože ve finále nakonec jde o konečného spotřebitele, a který si rozhodne, co si koupí, zdali standardní motorové vozidlo nebo alternativní napájené elektřinou a podobně. Takže je třeba i zdůraznit, že Abychom mohli tedy prosazovat alternativní paliva, tak je třeba mít integrovaný přístup. Netýká se to pouze výroby motorových vozidel. Potřebujeme dlouhodobou politiku, která bude směřovat k určitým cílům. Potřebujeme koordinaci na evropské úrovni a koordinaci různých národních strategií. Potřebujeme standardizaci v Evropě, infrastrukturu v celé eh, Evropě a tak dále. Což znamená, že úspěšná cesta k alternativním eh, pohonům je otázka nejenom pro výrobce, ale pro řadu dalších faktorů. A my jsme se zavázali k určitému pokroku, co se týče výroby vozidel, ale musíme zlepšovat výrobu eh, eh, i pokud jde o tedy hm, pohon a samozřejmě je to ale něco, co i řídí trh. Nemůžeme tedy eh, žít v nějaké umělé bublině, která se bude zaměřovat na jednu technologii, ne, protože musí to být udržitelné, tržně udržitelné. A co je důležité, je, abychom měli vnitřní trh v Evropě a eh, musíme zajistit, že i národní politiky budou koordinovány a budou směřovat stejným směrem. To je velice těžké, když máte jeden výrobek, který budete potom chtět prodávat eh, ve 27 státech a budou tam panovat různé podmínky. A to je i tedy otázka pro komisi. Je to otázka infrastruktury a standardů. Domníváme se, že tady je třeba ještě hodně udělat. Musíme zajistit interoperabilitu mezi členskými státy. To je klíčové pro radu. Třeba tady jste v Belgii, potom za rohem máte Francii, Německo, Nizozemsko a tak dále. A tam si všude koupíte třeba elektrické motorové vozidlo, ale zatím je problém, že různé státy mají různé přístupy. Standardizace číslo jedna, dále kvalita paliv to je docela dobře. Eh, definováno pro standardní paliva, ale pro ta alternativní je třeba ještě zlepšit stávající návrh. Je zde celá řada otázek spojených eh, s vodíkem, eh, s plynem a ty, mm, tedy stanice doplňování těchto paliv. Infrastruktura je zásadní jak pro nás, tak i pro klienty, pro zákazníky. Konečné. Domníváme se, že jakýkoliv typ alternativního pohonu a paliv určitě bude záviset na infrastruktuře. A tudíž musíme se zaměřit na investice do infrastruktury, jak jsem řekl, to musí dělat Evropa, ale také i členské státy. A bohužel víme, že to není nejefektivnější způsob, ale je nutné i investovat do různých alternativních paliv, ať je to elektřina, plyn, vodík a DME a tak dále. Ta slavná otázka elektřiny a napájení napájecích stanic. Víte, že všichni výrobci se dohodli již před rokem, na způsobu, jak budou vyrábět do budoucna tato vozidla. Dohodli jsme se, že budeme standardizovat naše vozidla, a tedy ty zásuvky od roku 2017, ať jde o typ 2, typ 2 kombo, již jsme i předali doporučení příslušným orgánům a těm, kteří mají na starosti infrastrukturu. Jak bylo i zmíněno, chceme zdůraznit, že i potřebujeme určité přechodné období. Slyšeli jsme, že vše se eh, mm, eh, neudělá jen tak eh, a musíme i umožnit, aby lidé mohli doplňovat palivo a napájet doma. A musíme i zajistit kompatibilitu eh, mezi motorovými vozidly, která existují dnes a jejich způsoby napájení musíme harmonizovat. To je eh, otázka pro teď a potom musíme mít i jasnou vizi do budoucna. Pokud jde o mm, e, mm, čisté pohony pro mm, dopravu, zde musíme se vyhnout roztříštěnosti na trhu. Jak jsem řekl, nyní máme 27 různých trhů i pro alternativní, tedy napájení alternativní paliva, což není udržitelné jít, jít správným směrem, což znamená racionalizovat, nalézt řešení, což bude blahodárné eh, pro průmysl kvůli nákladům, které se sníží, ale i v neposlední řadě pro zákazníky, kteří skutečně potom se, si zvolí mm, eh, eh, jiná alternativní paliva jak jsem již řekl, schrnul, již jsme i se dohodli na určitých aspektech, které se týkají tedy pohonu a alternativních paliv. A teď je potřebujeme, aby eh, jednala Evropská unie a členské státy. Děkuji. Mám tady... Mrs. Meissner, Mr. Taylor, Mr. Kolicek. To jsou naši řečníci. Okay, let's just... Jenom paní Foster ještě, samozřejmě. Takže samozřejmě, čím více řečníků, tím kratší doba. Tak. Mr. Groš ještě. That's it. Right, now I've got you down. Tak, prosím. Především začne pan Lance. Pan Fidanzek, zpravodaj tři minuty a zbytek bude mít dvě minuty, takže pan Fidanze, tři minuty, ostatní dvě minuty, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože já spíše potřebuji určitá objasnění od některých řečníků, kterým předem děkuji. První bych se obrátil na pana Kristika, pokud jde o téma elektrifikace Eh, my v první výměně názorů s komisí, tak my jsme slyšeli celou řadu kolegů, kteří hovořili právě o otázce financování, protože samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že když zvolíme určitý pozitivní směr, tak samozřejmě potom musíme i eh, vyčlenit na to investice a eh, samozřejmě veřejné finance teď nejsou schopny to řešit. Proto eh, bych chtěl slyšet nějaké příklady toho, jak veřejný sektor může spolupracovat se soukromým a snažit se minimálně eh, eh, minimalizovat tedy investice z veřejných zdrojů v členských státech. A dále na doktora Medžeho, pokud jde o plyn. Zde bych potřeboval takovou specifikaci, která se týká kompatibility mezi CNG a LNG. My jsme rychle viděli určitý slide, ale bylo by zajímavé, aby nám vysvětlil lépe, jak třeba pokud jde o skladování, distribuci, jak tyto dvě technologie mohou být kombinovány dohromady. A druhá otázka na doktora Medžeho ještě, ta se týká cíle, pokud jde o počet kilometrů. Vy vidíte, že ta vzdálenost v kilometrech, pokud jde o rů, mezi různými místami distribuce, doplňování paliva, a mm, mm, vy hovoříte o e, těchto cílech, které je třeba ještě zlepšit. A potom poslední žádost na, mm, do, na Plug Alliance doktora Rico. E, já možná e, jsem to ztratil v překladu, ale eh, Nevím, zda máte společný postoj, k, tedy v Plug Alliance, k otázce Combo 2 anebo Kademo. Takže kdybyste to mohl lépe vysvětlit. Děkuji. Děkuji, pan Fernando. Pan Herzog, dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, já Mám dvě nebo tři konkrétní otázky, jednak na pana Kristio. Již bylo řečeno, že ta standard by měla být zásuvka dvě a říkáte, že ale by se nemělo vylučovat něco jiného, tak jak to tedy přesně, byl by to, ada, byl by to nějaký adaptér, nebo který by umožnil obojí? Další otázka na komisi a na pana Henrika. Do jaké míry, tedy já si zamýšlím nad proveditelností. Kladu si otázku ohledně proveditelnosti toho prostorového plánování. Každý stát má mm, různé no, legislativu, plánování, jak by to bylo, v jaké míře je to reálné, aby například v městských oblastech, kde je Eh, trend k veřejné hromadné dopravě, eh, jak tedy vytvářet více pracov- eh, parkovacích míst a podobně. To mi připadá trošku obtížné, když by se to mělo sjednocovat na evropské úrovni. Jiná otázka se týká pana Meče. Já jsem to úplně nerozuměl. Vy jste hovořil o metanu, s, v souvislosti s LNG a CNG. Můžete stručně vysvětlit, zda to tedy je založeno na metanu, nebo to jsou jiné věci. To by mě zajímalo. Ještě bych měl jiné otázky. Ale poslední otázka pana Miče. Vy hovoříte o spotřebitelích a povědomí spotřebitele. Jaká konkrétní opatření si představujete? Jak tedy můžete ovlivnit um, vnímání spotřebitele nebo posílit. Paní Majs na dvě minuty. Děkuji. Nejprve chci poděkovat za prezentaci, to bylo velice zajímavé. Skutečně to ukázalo, že mm, tady souhlas s tím návrhem, to bylo podrobně konzultováno. Co se týče těch zásuvek, to již, otázka již byla položena k CNG a LNG také. Jedna otázka je na pana Cilka. To se týká motivace. Hmm. regionů je rozdílná, je rozdíl e, mezi venkovem a městem. Věříte, že návrh odpovídá různým motivacím? Nebo mm, by se mělo udělat víc, aby se vytvořila celoevropská infrastruktura? Druhá otázka na pana Dolejšího, doufám, že to vyslovuji správně. E, ohledně investic, o kterých jste hovořil. To je možná mm, kritická otázka, co to celé realizovat z vašich dosavadních zkušeností. Eh, kde vidíte největší problémy? Eh, samozřejmě s penězi je to vždy obtížné, ale specificky, kde uh, vidíte jiné problémy. Pan pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za všechny prezentace a jenom pár poznámek, spíše než otázek. Elektrická motorová vozidla, elektrická vozidla, to není zrovna seriózní volba, podle mě, pro soukromé uživatele kvůli omezené vzdálenosti, kterou ujedou tedy myslím čistě elektrické motory pouze, když mají to, s tím moc se daleko nedojede, což asi nevyhovuje většině uživatelů. A je to i v rozporu se samotným principem motorového vozidla. Ale dopad CO2 eh, Samozřejmě zde elektrická motorová vozidla mají své výhody, pokud jde o CO2, ale samozřejmě <laughs> jenom, eh, ale týká se to, to, to i toho, že potom ta elektřina se musí vyrobit z obnovitelných zdrojů, což vy jste nezmínil v prezentaci, nebo pokud ano, tak jsem to nějaké přeslechl. Jde o to, že investice a standardizace, normalizace eh, musí být jak pro eh, elektricky poháněná, tak i plynem poháněná motorová vozidla. A tak nevím, zda to není předčasné trochu, poněvadž LNG a CNG to není nekonečný zdroj. A mm, vzhledem k infrastruktuře, která by byla potřebná pro možnost eh, tedy doplňování tohoto paliva, tak to jsou obrovské náklady s tím spojené. Tudíž já bych spíš na vás apeloval, abyste pracovali s výrobci motorových vozidel, tak, aby vyráběli motorová vozidla, která skutečně lidé chtějí a jsou schopni používat. Děkuji, paní Lichtenberger. Dvě minuty, prosím. Ja, herzlichen Dank. Uh, mich sind... Děkuji. Také já mám nějaké otázky. Ta debata o standardizaci v souvislosti, um, jak to jsem velice relativně eh, velice intenzivně sledovala. Jak se zdá, je tady typ mezi těmi oběmi typy. Jak to vypadá? Máme eh, základní problém standardizovat. Když je to příliš brzo, tak eh, vyloučíme inovace, které by přinesly, mohly přinést něco lepšího. Když tam standardizujeme příliš pozdě, pak je tady boj již mezi existujícími modely, který tedy dostane přednost. Takže mě by zajímalo, jak to tady vypadá. Otázka ehm, původu elektrické energie, tak o tom se už mluvilo, ale já bych zašla ještě dál, když myslím na implementaci elektromobilitu, tak mám nejenom problém um, přepravy, ale ve stávajícím stavu vývoje už je to iluzorní jak to přesně ale udělat ve městech. Kolega eh, již hovořil o problému prostora, budou se muset najít parkoviště, kde se to bude dobíjet. Na venkově to není problém, ale ve velkých eh, hustě obydlených oblastech, kde nejsou garáže volné, tam, to bude, tam je velký problém. Jak tedy by měla vypadat ta implementace, co se týká této oblasti. Tady vidím obrovský problém, protože hlavní problém tedy není um, ehm, do, prostorová dosažitelnost, ale to druhé. Dále ta záležitost toho dosahu, já bych e, si přála trošku realismu, protože co se týče toho dosahu, toho dojezdu, bez zapojení, tedy doplňkových funkcí, eh, tak eh, to je nereálné a pak dochází ke eh, klamání těch, kteří se rozhodnou pro elektromobil. Pan Kohliček, dvě minuty, prosím. Vím, že tady kolegové trošičku směšují dvě věci. Já jsem chemii studoval, inženýr jsem. Moje dizertace na téma teorie pecí, takže o vysokoteplotních procesech něco vím. Jestli budete spalovat cokoliv při vyšších teplotách, vždycky tam bude kysličník dusíku jako výsledek. Takže eh, za prvé, buď máme možnost spalovat ty plyny, o kterých jste mluvili, což je škoda podle mě, nebo máte možnost vyrábět v elektrických článcích z nich energii. Ideální je k tomu vodík, samozřejmě Eh, z dalších plynů je to také možné, ovšem daleko obtížněji. Eh, nemluvili jste o tom, jestli třeba je možná nějaká kombinace u vozidla fotočlánky. Využití větru samozřejmě u pozemních komunikací asi nepřipadá v úvahu, ale třeba u eh, plavby už se o tom hodně uvažuje a realisticky se některé věci dělají. Základní otázky jsou, na jakém napětí se bude nabíjet jestli to bude 22 kV, jestli to bude 380, jestli to bude jednofázové, třífázové připojení a typové připojení. A potom baterie. Jestliže mám e, baterii, tak můžu buď připojit se, aniž bych baterii vyndaval, nebo vyměnit vybitou baterii za nabitou, což může výrazně urychlit celou operaci. U moderních aut většinou neopravuju agregáty, ale vyměňuju ty agregáty. Čili mohl bych stejným způsobem vyměňovat tady baterie eh, vybité za nabité. A pak je tam otázka rekuperace energie, která je běžná u elektrických zařízení, tam, kde jsou elektrické trakce, ale eh, třeba už u eh, článků, různých článků, kde se například z toho vodíku vyrábí elektrická energie, je to přece jenom trošku složitější a hybridní pohony to částečně řeší. Tak to je několik otázek. Děkuji. Thank you, Mr. Coates. Mrs. Foster. Děkuji, Jackie Foster, dvě minuty, děkuji. Já, já asi jsem měla být pečlivější, když jsem se učila chemii. Děkuji panu Kohlíčkovi, který mě eh, to trochu osvětlil, jak to všechno funguje, ale i tak ano, já myslím, že všichni vítají fakt, že bychom měli se zabývat alternativními palivy a tak dále, tak dále. Jenom připomínám našim dvou řečníkům, že vy zde v podstatě nepředkládáte pozměňovací návrhy eh, z vašeho titulu, to nejde, protože ty předkládáme my, tedy poslanci tohoto parlamentu rozhodují, zdáli eh, se něco eh, udělá nebo neudělá s legislativou. To vám jenom laskavě připomínám, tedy vy nebudete předkládat pozměňovací návrhy ve vašem zájmu. Děkuji. A mm, i samozřejmě mm, teď komise, dokument komise, a časový rámec je nerealistický podle mě. To neznamená, že bychom se neměli snažit, ale opatrně, když rozhodujeme takto a e, svévolně o tak komplikované věci. Většina členských států tedy e, nemá tyto cíle, protože je těžké si je stanovovat v každém případě. A e, v čem souhlasím s automobilovým průmyslem, a i v našem regionu a v celé Evropě působí hodně výrobců, je, že v podstatě je to trh, který určuje spotřebitel, který něco chce nebo nechce. A potom eh, eh, ten výrobce reaguje na to, co si žádá trh a spotřebitel, což je tady klíčové. A eh, otázka subsidiarity. Skutečně podle mě to závisí na tom, co členské státy chtějí udělat. Když se podíváte na geografii dané země, tak eh, je třeba vzít do úvahy celou řadu faktorů a podle toho se stát rozhodne, jak to bude řešit. A Nikdo nezmínil otázku nákladu na infrastrukturu, eh, protože ta infrastruktura předkládá obrovské, obrovské náklady a výdaje a možná o tom bychom mohli také hovořit, protože to zatím, zatím panel tady úplně opomněl, podle mě, a to je přece klíčové a to bude zásadní pro všechny členské státy a potom se členské státy rozhodnou, jak s tím naloží. Jde o to, aby všichni spolupracovali, vlády, mm, komise a průmysl a viděli, zdali mm, předloží něco rozumnějšího, než to, co máme na stole teď. Děkuji a v neposlední řadě dvě minuty pan kroš. Děkuji za tyto zajímavé informace. Já jsem měl jednodušší otázky. když vycházíme z toho, že v příštích letech kde 80% lidí bude bydlet ve městě a budou jezdit průměrně 8 kilometrů, tak ta autonomie není až tak zásadní. Um, když v Bruselu 75% eh, by eh, přešli na elektřinu, tak by se ta kapacita nedala vůbec eh, nalézt. Jak se tedy stavíte k tomu tématu? Ta kapacita, která tam je, kdyby tedy došlo k tomu rychlému vývoji už zítra. Za druhé, já jsem v pohraniční oblasti, takže standardizace je pro mě důležité z Aachenu no, v Nizozemí je to 6 kilometrů, to je otázka mobility. Za druhé, potřebujete skutečně zákony na to, aby to bylo interoperabilní, nemá průmysl sám zájem na tom to dělat tak, aby zítra všichni mohli natankovat kdekoliv. Hmm, my jsme vždy měli problém s, my se zákony, protože uh, Eh, jeden chce to a druhý něco jiného. Když bychom to nechali na průmyslu, tak já myslím, že by to bylo v jejich zájmu. Druhá otázka je bezpečnost. Eh, mm, je, eh, bude toto platit i do budoucna? Bude možné využívat určité infrastruktury především ve městech, parkoviště a podobně To jsou argumenty, které se týkají eh, statistiky, cena, um, autonomie a další body. Když na, to, na tyto otázky bude moci dát dobré odpovědi, tak bude možné zítra eh, na tom úspěšně pracovat. Paní Meissner, já musím odejít a není zdvořilé položit otázku a pak odejít, takže můj asistent tady zůstane a vyslechne si to. Dobře, takže někdo, kdo se tedy neučil během hodin chemie a já, jako já jsem třeba zapálil plynový kahan v laboratoři ve škole. Um, já vím, že máme málo času, ale vždy můžete poslat odpovědi písemně. uh, Každý máte dvě minuty, pan Kristi jako první. Já tedy odpovím na několik otázek na jednou. Co se týče financování, je um, tady pár um, business modelů, které jsou možné. Pokud se um, si představíte model, kde je investic do infrastruktury, pak um, by tady bylo třeba určité předplatné, třeba by se to Eh, budovalo společně s komerčními obchodními centry, kde by to bylo součástí širšího balíčku pro klienta eh, nebo přímo od elektráren elektrických společností, něco jako mobilní telefony, kde by byly i roamingové podmínky, když byste používali eh, dobíjecí stanice někoho jiného. My to nemáme, my tohle nechceme vyřešit, ale ale chceme, aby, i když tady je naše, naše návrhy pozměňovacích návrhů pro poslance jsou takové, že nechceme příliš omezení jak in, toho, jak investovat do dobíjecích stanic, tedy nezablokovat business modely. Možná bychom mm, k tomu ještě mohli dodat nějaký dokument. Pan Taylor, a to se týká pan, toho, co řekl pan Groš, přesně o to jde, že máme mm, vysokou hustotu populace ve městech, většina cest je na krátkou vzdálenost, takže tam je velký podíl populace, který by mohl přejít na elektromobily poměrně jednoduše, především pokud by to bylo dobře napojené na veřejnou dopravu. Není to pro všechny, není to pro všechny typy cest, ne na letní dovolenou, ale jak se vzorce chování mění, mohlo by to fungovat abych odpověděl panu Grošovi. V městských oblastech e, jsou také zácpy a proto tam e, by, je ta představa, že by se nenahrazovaly e, normální auta za elektromobily jedna ku jedné. Můžete vždy poslancům tedy napsat. Pan Meč, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Foster, já nemám žádný návrh. My chceme zvyšovat povědomí to, tomto tématu. To samozřejmě hmm, je samozřejmě, co se týče toho plynu, to není velký problém. Máme vyspělé technologie. Jako odpověď na vaši otázku, dovolte, abych mm, Vzhledem k tomu, že se tady někdo ptal, co je to CNG a LNG, je to metan, plyn, ano, ano, e, zemní plyn. CNG, LNG je to tež, to samé palivo. Nemělo by to být směšováno s jiným palivem, což je LPG. Chemicky to spolu nesouvisí. CNG a LNG je jedno palivo a to je metan. Plyn bohatý na metan může být fosilní nebo obnovitelný. Uh, ta technologie je naprosto kompatibilní. Můžete kombinovat obě technologie. Hlavní rozdíl je typ skladování. Zemní plyn, když ho schladíte, na, 160, na minus 160 stupňů, tak je tekutý, skapální a zabere méně prostoru. Takže v autě, když používáte CNG, nedělá, ne, ne, nepoužíváte LNG, když jdete na dovolenou a plynové auto necháte doma, tak se to začne vypařovat po dvou týdnech. Takže pokud mm, jezdíte LNG, což je studené, musíte jezdit neustále. To je kryogenetická, eh, kryogenní LNG infrastruktura, Ehm, tedy rozdíl je buď se napojit na plynovod, a nebo použít kryogenní eh, nádrž, zkapalněný plyn. Finance, eh, to se samozřejmě dá schválit. Někteří říkají 200 a 400, 150, někteří ehm, těch 160 eh, a 200 až 250 tis, možné 100 tisíc kilometrů s kamionem 500 automobil. Pane, co spotřebitelské chování, samozřejmě zdanění paliva je důležité, ceny um, těch stanic, můžete mít jiná opatření, ale to, že tam ty uh, stanice, čerpací stanice jen, prostě jenom budou, nestačí. Uh, to samozřejmě není to nekonečný zdroj, ale je mnohem více, je mnohem více. Tento zdroj musíme využít. A obnovit, integrace obnovitelných zdrojů by nesmírně neměla být zapomenuta. Takže to je víceméně všechno, paní. To je všechno. Děkuji. Dvě minuty, pan Zjolek. Yeah, thank you very much. Děkuji. Já jenom dvě poznámky, abych zareagovala na dvě otázky. První se týkala motivace místních orgánů regionů eh, plnit cíle směrnice. Já bych řekl, eh, my jsme spokojeni eh, s těmito cíly a není žádný důvod, abychom měli obavy. Aspoň tak to vidíme podle stávajících výsledků. Takže jsme spokojeni s tímto sdělením a v podstatě e, i to bychom chtěli do budoucna zdůrazňovat. Otázka infrastruktury. Jak infrastruktura e, pro elektrickou mobilitu by mohla být vylepšena? Myslíme si, e, že budoucnost je elektrická mobilita, podle mě. A bohužel já dnes ale nemám jednu odpověď, protože máme různé mm, e, způsoby dopravy v Evropě. To, co funguje v Oslu, třeba nebude fungovat v Paříži a naopak. To je pro nás právě velký problém a proto chceme na tom pracovat. E, hlavním impulzem na regionální úrovni, jak jsme viděli z naší perspektivy, je integrace e, obnovitelných zdrojů a řízení sítí. Tady musíme mít kombinaci dodávek energii, eh, infrastruktury eh, pro tyto typy energii a to je pro nás velká příležitost také. Děkuji. Pan Riko, dvě minuty, prosím. Dobře, za prvé otázka pana Fidanci. Co si myslíme o Combo eh, 2 a Kademo? Ano, tady, možná spíše kolegové by na to zreagovali, ale my si myslíme, zaprvé bychom neměli penalizovat ty spotřebitele, kteří mají charemo a měli bychom pracovat především na rychlém napájení, to znamená pokud jde o CO2 obnovitelné stroje, takže zde Toto je velice důležité, protože smart charge, tedy inteligentní napájení, umožňuje eh, rychle, eh, eh, vyšší využívání obnovitelných zdrojů a velká část motorového vozidla se bude plnit Eh, z, mm, z, bude se na, na, napájet například tou elektřinou, kterou eh, budeme vyrábět z větrné energie, která se nevejde nebo dostane do eh, sítě. Takže v podstatě je to takové mm, výhodné využití. Dále potom se byla otázka nákladu na infrastrukturu. Zde si myslíme, že je důležité především eh, eh, z 90% tím vybavit budovy a domo, domovy, obydlí. A mm, to, což nebude potřebovat tolik velkých tedy inženýrských sítích. A potom eh, ve městech tak velký model pro využívání elektrických vozidel bude právě sdílení Eh, motorových vozidel, tedy takové eh, car sharing, tedy hm, budou se půjčovat. Eh, a hm, samozřejmě infrastruktura ale musí být nainstalována v takových místech, kde třeba někdo bude muset zastavit každopádně třeba na 15 minut nebo na několik hodin a tam si bude moci doplnit energii. A potom otázka bezpečnosti, to je nutnost, nemůžeme si dovolit nějaké riziko, že eh, bychom eh, nějakým způsobem oklestili eh, tu otázku bezpečnosti pan Dolejší, já začnu s panem Krošem. Ano, je to naše absolutní priorita mít jedno řešení v Evropě. Skutečně úplně směšné, že my jsme globální podniky, které jsou schopny prodávat eh, v Indii, v Japonsku, v Spojených státech eh, a ne stejná auta nejsme schopni prodávat ve Francii či v Německu. Proto jsme rádi, že komise navrhuje řešení pro Evropu. A teď se dostávám k otázce financování. My nechceme, aby se investovaly miliardy. Ne, my chceme, aby všichni investovali stejným směrem, aby to bylo racionální, abychom zracionalizovali naše investice. K tomu prvnímu slajdu, tam jste viděli, že naši členové ročně investují 26 miliard euro právě na vědu a výzkum, na inovace. 26 miliard ročně. A zatím ale ta řešení nejsou jistá a takže ty podniky v podstatě do toho vkládají soukromé peníze a nesou na sebe, berou na sebe riziko. Takže je třeba stanovit si určitý směr přece a ne potom říci, no tak eh, omlouváme se, teď to změníme, tak to nejde, to není přece spravedlivé. My na sebe bereme riziko, eh, my i dodáváme výrobky na trh a nyní je to tedy na Evropské unii a členských státech, aby také do toho investovali. Víte, že více než polovina členských států má své národní plány, třeba i mobilita. Francie, Německo, Dánsko, všude mají své plány a vynakládají se prostředky na rozličná řešení. A v tom je problém. My nechceme ještě zvyšovat břemeno pro členské státy. Ne, ale chceme, abychom se všichni dohodli na určitém směru. A to bude v pořádku. A šli tím směrem a i poskytovatele infrastruktury budou radši, a pokud půjdeme touto cestou, tak si rozdělíme mezi sebou náklady a určitě to bude proveditelné a bezpečnější pro Evropu. Děkuji, říká pan předseda, děkuji všem expertům z prvního panelu a nyní přejdeme ke druhému panelu, takže mm, tady možná si eh, tady eh, na pódiu u řečnického stolu dojde tedy k přesunům a další panel tam bude pan Laros z Waterborne Technology Platform, pan Mark Villiet z International Road Union, pan Umberto Grida z UITP, pan Silvan Harm z, eh, ze sítě European Citizens Region a pan Marines Martins z Evropské investiční banky. Takže Prosím, přijďte sem, abyste mohli přednést prezentace. Kam se posadíte, to je jedno. Najděte si nějakou židli. On Okay, colleagues, are we ready to go again? Dobře, kolegové, jste připraveni opět pokračovat? Stejná pravidla eh, platí pro druhý blok jako pro první blok a eh, zde tedy moje kladívko bude stejně tvrdé, to znamená 6 minut pan Laros z Waterborne Technology Platform. Prosím, máte slovo. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za příležitost vám, eh, vám předložit eh, určité představy eh, ze světa námořní dopravy. Botbon to je technologická platforma složená z hlavních subjektů, které působí v námořní dopravě, ať jsou to vlastníci, tedy rejdařské firmy, ať jsou to technici, ať jsou to výrobci lodí, loďařský průmysl používání čistých paliv, to byla věc, kterou vždy jsme považovali za hlavní předmět našeho výzkumu. I to tak figuruje v našich dokumentech. A méně paliv, lepší palivo, a nebo dokonce žádné palivo. To byly vždycky naše principy. A zde hovořím o plynu jako alternativě, jako to lepší palivo, to považujeme. A zkušenosti již jsme udělali první v roce v 60. letech. E, doprava e, velkého množství LNG se stala tehdy předmětem podnikání, který se rozvíjel a i lodě jako takové začaly tedy e, používat tedy tento plyn, který spalovali. Byly to plynové turbíny, žádné tedy spalovací motory a v posledních letech eh, jsme viděli, že se začal používat LNG a čistá paliva jako alternativa eh, k konvenčním fosilním palivům. Máme zde ale jedno velké ale, eh, co se týče využívání plynu, a to je skladování. LNG je třeba skladovat při minus 160 stupních a když zvážíte množství plynu, který potřebujete, abyste eh, mohli tedy eh, plout z Evropy do Spojených států, tak v podstatě to eh, bude dost tedy penalizující, co se týče objemu. Proto mm, hovoříme o tomto palivu jako o alternativě sice, ale mm, více méně půjde o kratší trasy. A konkrétně tedy eh, především třeba o říční dopravu. Eh, tam, kde existují tedy kratší vzdálenosti a kde je možné tedy doplnit toto palivo, častěji ho doplňovat. Dnes plyn tedy eh, lodě poháněné plynem eh, jsou velice používané v těch trajektech v Norsku a eh, na krátké trasy a potom i ty flotily, které mm, operují tedy v velice hustě zabydlených oblastech, například tam, kde to je i z důvodu ekologie. Velice stručně hmm, ty výhody pro společnost a náklady. Především výhodou je, že při používání plynu tak splňujeme eh, evropské předpisy, eh, to znamená snížíme SOX eh, na 90, až o 90%, NOX, tam jsme také v souladu a jsou to i tedy mm, efektivní řešení eh, z pohledu greeningu, ozelenění, potom alternativní paliva, jak jsem si měl LNG a metanol, ty jsou i velice efektivní ve srovnání s, eh, s ropou, která se používá v námořní dopravě a také je to i velice, tedy pokud jde MDO, a je to i velice efektivní řešení ve srovnání s HFO. A čistá paliva, tedy jak jsem řekl, eh, jsou výhodná, ale jak jsem řekl, je zde ta velká limitace a to je prostor, který je potřeba pro eh, skladování. Je to vždycky na, v té lodi na úkor karga, takže proto se to používá především při říční dopravě na kratší vzdálenosti a eh, to jsou tady dvě hlavní oblasti, kterým by se měla věnovat Evropská komise. A nyní výzvy problémy. E, nedostatek, e, nedostatek infrastruktury e, pro doplňování paliva. Nyní existuje iniciativa Evropské komise, tedy stanovit ty, vymenovat nebo určit ty přístavy, kde ta infrastruktura pro doplňování paliva bude. To podporujeme, ale Eh, já bych chtěl tady varovat, aby to nebylo uvaleno jako povinnost. Nechte to na trhu. Dále otevřenost vůči různým technickým řešením a eh, podporovat i eh, ty nové technologie na lodi i mimo. Dále mm, i specifická pravidla harmonizace norem pro tedy skladování na palubách, jak jsem řekl, zde máme výbor Mezinárodní námořní organizace, která sice funguje pomalu, ale nesmíme to podceňovat. Dále eh, třetí bod. Zde mm, Evropská komise má velkou příležitost, eh, protože říční doprava tedy a ty eh, krátké trasy většinou to jde mimo rámec Mezinárodní námořní organizace, takže zde by se to Evropa měla chopit a i usnadnit zavádění čistých, čistých paliv, eh, třeba i eh, pro tyto tedy typy dopravy. Eh, závěrem podporujeme tuto iniciativu a podle Waterborne je to skutečně příležitost, jak ukázat, že moderní technologie mají svoji roli a e, je třeba tedy i, ale těmto technologiím poskytovat e, pobídky. Děkuji pan Larosi a další je pan Mark Bilie z Unie mezinárodní dopravy. Děkuji, pane předsedo. Nemusím představovat Mezinárodní e, dopravní unii silniční dopravy, takže přejdeme přímo k věci. Čistá um, síla pro dopravní balíček. My velice vítáme, um, co komise udělala do posud z tohoto hlediska. Komerční, mm, komerční do, silniční dopravy eh, potřebují životoschopné alternativní palivo. Musíme snížit ekologickou stopu, kterou máme, nebo zanecháváme. Balíček ukazuje jasný rozdíl v um, alternativních paliv i v komerční dopravě. Zlepšuje, může zlepšit dostupnost alternativních paliv přes hranice. Také může poskytnout um, výšené transparentní, inform, kredibilní informace o tom, jak um, používat informace a může přispět k řešení otevřených výzev. Ale není to věc, která by stála sama osobně, je to jenom součást širší skládačky. Potřebujeme holistický přístup k zelené dopravě. Nejenom, nemůžeme zvažovat jenom palivo, infrastrukturu. Musíme také uvažovat o vozidlech, to už bylo řečeno. A dopravní operátoři musí investovat do těchto vozidel. A samozřejmě je důležité mm, kredibilním, transparentním způsobem viděli výhody těchto vozidel. To je důležité. V neposlední řadě, dámy a pánové, e, financování. Jak budeme plat- za to platit a kdo? některé výzvy. Bohužel do posud tato vozidla jsou stále drahá, dražší e, na nákup i na provoz než dýzlové automobily. Srovnání váhy versus objemu paliva, dopad na e, palivovou nádrž. Víme, že co se týče e, návrhu těch dimenzí, tak komise zohlednila problematiku elektrických a duálních vozidel, ale ne u jiných alternativních vozidel. A to je, by se asi mělo řešit. Také máme autonomii vozidel. 40-tunový nákladák na diesel měla 200, 2100 eh, kilometrů Nejbližší je du- duální pohon. To je nejatraktivnější pro operátory v tuto chvíli. Když se podíváte na tedy navrhovanou autonomii. Bezpečnost, to už bylo také zmíněno. Musí se to zohlednit, když děláte hodnocení výhod nákladů a hodnocení dopadu. Viděli jsme poměrně znepokojivá videa na YouTube, kde vidíte městský autobus na CNG, ex, jak exploduje. Tak to je problém. To musíte zohlednit. Když zvažujete využívání těchto vozidel, tak musíte toto zlepšovat. Řešení tedy. Lepší informace výrobců a poskytovatelů paliv. Mm, snazší přístup k investičnímu kapitálu. Třebují také garance adekvatní výnosnosti investic, kompenzace potenciálních ztrát um, přepravní kapacity a lepší uh, zohlednění bezpečnostních aspektů. Jiné výzvy jsou uh, rozsah. Ne všechny alternativní paliva lze používat pro všechnu nákladní a uh, Eh, přepravu a přepravu cestujících, například vodík, elektřina na střední a dlouhé vzdálenosti, na CNG na dlouhé vzdálenosti. Je třeba více výzkumu, abychom viděli, jak tato alternativní paliva lze používat ve všech typech silniční přepravy. Mm, v Německu probíhají zajímavé testy s mm, Eh, pohonem kamionů, které podporuje minist- německé ministerstvo dopravy. To je velice zajímavé. Financování. Jaké jsou náklady? A můžeme je udržet na přijatelné úrovni. Kdo zaplatí a jak? EU? Tam jsou různé alternativy. Členské státy, výnosy z daní na palivo, infrastruktu, poplatku na infrastrukturu, internalizace externích nákladů. To lze na to vyhradit. Průmysl, to jsme vyslechli, 26 miliard investic, poskytovatel infrastruktury a konečný uživatel. Je důležité, dámy a pánové, aby vždy byl tedy eh, spravedlivý podíl i mm, z těch přínosů. Děkuji. Děkuji, jste přesně akorát na čas. Za to jsem velice vděčný. Další pan Umberto Ruida. To, Ruida. Mm, to je ředitel ATP a vy jste tedy ten člověk za tím buchlým autobusem. Děkuji, to nebyla expozi, to eh, byl velký plamen na straně. A teď je dovolte pár slov UITP, to je celosvětová organizace veřejné dopravy, zastupujeme 340 mm, členů z 90 zemí, takže jsme organizace 3400 členů z 90 zemí a mezi našimi členy jsou eh, všechny subjekty, kterých se to týká, eh, i průmysl, dodavatele, provozovatele, univerzity a tak dále pár klíčových faktorů k veřejné dopravě. To je klíčová věc pro evropskou ekonomiku a e, to, tady zde máme i výzvy pro mobilitu občanů. Klíčová fakta. Každý rok 60 miliard e, Eh, cest pasažerů ve veřejné dopravě a mm, mm, pokud jde tedy o silniční dopravu i železniční, potom i veřejná doprava v mm, podstatě představuje 40 eh, až 50 HDP a zaměstnává eh, miliony lidí a i generuje hodně nepřímých pracovních míst. A zde si myslíme, že ten balíček komise přispěje ke splnění hlavních politických cílů, které se definují v Bílé knize. A e, bude se to týkat samozřejmě dopravy, ale i e, e, snížené naší závislosti. A my zde zdůrazňujeme, že veřejná doprava hraje zde velkou roli. Pane Grido, prosím vás, šest minut, já vím, že to je krátká doba, ale kdybyste trochu mohl zpomalit, aby vůbec mohli tlumočníci vás stíhat. Ano, vlastně dnes stávající technologie ve veřejné dopravě již je čistá, včetně nové generace e, autobusu. A v podstatě většina eh, z těchto systémů ve městech již používá elektřinu, třeba trolejbusy, které se teď používají již v řadě evropských měst. Dnes tedy je zde celá škála různých možných eh, způsobů používání elektřiny od 40 do 50 a další elektrifikace je naše strategie ve městech. Tím, že budeme elektrifikovat ten systém, budeme, budeme používat plně elektrické, tedy pohánění nebo hybridní. A dnes ale náklady zatím jsou takové, že tato technologie není příliš atraktivní a vybudování infrastruktury je nezbytné právě pro používání alternativních paliv. A to platí pro veřejný sektor dopravy. Proto vítáme návrh směrnice pro používání alternativní infrastruktury a především vítáme přístup to znamená nejenom se zabývat vozidly, ale i infrastrukturou. A tento přístup by se měl eh, zvážit nejenom pro účely elektrifikace, ale i pro další eh, témata, kterých se mobilita týká. V minulém roce eh, se vedly politické diskuze o alternativních zdrojích a o elektrifikaci. Hlavně jsme se zabývali eh, elektrickými motorovými vozidly. Jak říkal náš generální tajemník, Eh, eh, eh, sice dopravní zácpa elektrických motorových vozidel je čistší, tichá, ale pořád jde o dopravní zácpu. Takže proto je třeba vyřešit ty výzvy mobility i z tohoto pohledu ve městech i na venkově. A je třeba tedy zapojit veřejný systém, veřejnou dopravu, která poskytuje již dnes dost čistou mobilitu. A právě tomu ale vadí fakt, že dnes um, i pardon, dnes eh, v podstatě eh, jsou, je to především veřejná doprava, která eh, poskytuje tu čistou dopravu, mm, třeba elektrický pohon. Zásadní, ale problém jsou náklady na infrastrukturu, rozvoj infrastruktury mm, pro tedy dobíjení. Takže mm, je třeba tedy vycházet z toho, co máme, ale namísto, abychom budovali zcela novou infrastrukturu pro dobíjení, tak je třeba využít infrastrukturu, kterou máme, tedy infrastrukturu veřejné dopravy a to by mohla být taková páteřní síť pro eh, dobíjení eh, dalších typů vozidel. My jsme provedli první analýzu již v minulosti, provedlo tedy UITP a Německá asociace veřejné dopravy nám v tom pomohla. Analyzovali jsme mm, čísla, to tady vidíte na slajdech, využívání veřejné infrastruktury E, takzvané e, tedy napájecí stanice, které by se používaly i pro privátní vozidla. A e, podporujeme tedy to, co jsme i slyšeli od platformy pro elektrifikaci, co se týče tedy podpory multimodální dopravy. A nyní ještě dovolte pár poznámek Závěrem, jak jsme řekli, tento přístup, eh, tedy holistický přístup, by měl platit i pro další témata. Dedikovaná infrastruktura a eh, opatření řízení dopravy, mm, to eh, je efektivní. A mm, pět kilometrů o pět kilometrů větší rychlost třeba autobusu znamená 25 méně spotřeby, což může znamenat o 20 eh, méně emisí. Dobře, tady jsem skončil. Děkuji, pane Guido. A další je pan Silvian Horn z Polisu. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvánku Polis na toto slyšení. My jsme asociací evropských měst a regionů v celé Evropě, máme 65 členů ze 17 zemí a um, my na, propagujeme inovativní řešení pro udržitelnou mobilitu, včetně elektromobility. My jsme členy elektrifikační platformy, která byla prezentována uh, před chvilkou. Nejsme proti přístupu komise, Naop, naopak. My spoluprac, naše práce s našimi členy se zaměřovala na elektromobilitu a my se budeme e, zaměřovat na e, dobíjecí infrastrukturu elektro, pro elektromobily. Máme pět hlavních bodů. Za prvé vítáme iniciativu Evropské komise podpory e, infrastruktury dobíjecích, dobíjení Vozidla Je to důležitý e, signál pro trhy. Za druhé, to se blíží to, co řekl kolega z ITP. Věříme, že přechod k elektrifikaci dopravy společně s přechodem na udržitelnější městské mobilní systémy. Ehm, zavádění těchto vozidel by mělo být součástí strategii multimodální sítě. My chceme Eh, udržitelný systém mobility. Ta transformace už probíhá a věříme, že elektromobilita bude hrát důležitou roli a může být i důležitým katalyzátorem eh, přechodu k udržitelnějšímu systému mobility. A proto eh, politický rámec té směrnice by měl obsahovat i strategii Um, integrace těchto vozidel a zvláštní pozornost by se měla věnována um, infrastruktuře nabíjení, a to z důvodu, které vysvětlil kolega, včetně perspek- z perspektivy energetického řízení. Dále mm, budeme podporovat cíle um, Mm, počtu těch dobíjecích stanic veřejných i soukromých věříme, že členské státy by měly ty cíle učit sami, tedy v rámci národního politického rámce, jak vyžaduje směrnice. A to by e, vyřešilo některé rozdíly. Například slyšíme, že nepotřebujeme tolik dobíjecích stanic na silnici, protože demonstrace, no, pokusy ukazují, že jich není potřeba tolik. Na druhou stranu v některých oblastech ten počet um, parkování je vyšší než 10 Takže pokud tam bude rozumný poměr, tak ty rozdíly můžeme vyrovnat a my navrhujeme také, aby si rozhodly ty cíle. Čtvrtý bod. My souhlasíme s návrhem aby tam byly pomalé dobíjecí stanice s typem 2 a další typy. Eh, to s tím souhlasíme, jak to komise navrhuje, ale bylo by dobré, kdyby došlo ke korekci, aby všechna vozidla současnosti na trhu se daly nabíjet v celé Evropě. Pátý bod že směrnici měla podpořit Evropská iniciativa financování infrastruktury pro elektromobily. A to by mohla být Evropská strategie na financování dobíjecí infrastruktury. Um, také by to mělo zajistit koordinaci um, iniciativ různých evropských institucí a nabídnout příležitosti k přístupu k financování. To by mělo být všechno koordinovat koordinováno. A informace by měly poskytovány přes jednotné místo o všech možnostech financování a to by mohl být observatoř pro evropskou interoperabilitu, kde by byly doporučení hledně financování. Takže takto by to vypadalo. Se přečtete v mé prezentaci, chci vám ukázat, Poslední slide. To je něco trošku jiného. No, evropský projekt TIDE, který má zvýšit přijímání opatření inovativních v celé Evropě a e, etablovat je jako hlavní opatření. Některé se týkají inter obyly byty. Do konce roku 2013 budeme mít implementační eh, doporučení finančním programu dobíjecích stanic. To bude relevantní, pokud směrnice vstoupí v platnost. Děkuji vám. Pan Marines Martins, Evropskou investiční banku. Děkuji, pane předsedo. Několik stručných bodů. Eh, financování infrastruktury čistých, čistá alternativní paliva a pak eh, ohledně výzev, které jsou před námi. EIB eh, e má podporovat Eh, evropské projekty a proto se zaměřuje na činnosti, které by měly mít největší dopad na eh, plnění evropských politických cílů. Mezi hlavními cíly je udržitelná doprava klimatické změny. Eh, doprava, která používá méně čistší energie a snižuje negativní dopad Rozvoj eh, jednotného trhu alternativní infrastruktury a vozidel je jádrem eh, úvěrové politiky EIB. Rozvoj sítí TNT je klíčovým cílem. Úvěry přesahují 8 miliard euro. Eh, a současně základní eh, hlavní sítě námořních eh, přístavů mm, s návazností na TNT má podporu banky. Během posledních pěti let banka investovala více než 70 miliard do dopravy. Podíl úvěru EIB je poměrně stabilní, posledním desetiletí 25 všech úvěrů. Priority se však změnily a podle politik EU především úvěry z eh, železniční dopravu eh, ten podíl stoupal. V posledním desetiletí také stoupal úvěry do alternativní infrastruktury, ačkoliv je stále ten podíl poměrně skromný. Eh, financování alternativní palivová infrastruktura. Tam jsou tři hlavní nástroje. První je technická pomoc. EIB spolupracuje s Evropskou komisí a již má um, prostředky, jak připravovat projekty v oblasti alternativních paliv. RSSF je zlepšuje přístup k dluhovému financování výzkumných projektů, které uh, usnadňují zavádění alternativních paliv. Elena poskytuje finanční pomoc při rozvoji business case obnovitelných projektů a Eh, poskytuje pomoc, již podporuje řadu podobných projektů v řadě několika členských státech. Jaspers pomáhá novým členským státům v této oblasti. Takže takto lze podporovat budoucí investice do infrastruktury alternativních paliv. Druhý nástroj je tradiční uvěrování. To je naše hlavní aktivita, 90 našich finančních závazků. Naše podpora je mm, klíčová pro přilákání jiných investorů. E, rozvoj infrastruktury vyžaduje multidisciplinární přístup a EIB může financovat všechny aktéry, včetně utilit, dodavatelů zařízení, výrobce dobíjecích eh, stanice baterií. Pak máme nástroje finančního inženýrství, jak eh, spojit naše financování s jinými zdroji. Eh, IPEC byl založen na rozvoj kapacit veřejného sektoru, implementovat PPP projekty, které mohou využívat alternativní e, infrastrukturu. Mm, dále k, při využívání té sítí TNT, tak by se mohl využít prostředky na LNG které by podporovalo zapojení privátních investorů v eh, počáteční fázi těchto projektů. Na závěr chci říci, že EIB má řadu sofistikovaných cílů na pomoc klientům financovat projekty. Rozvoj alternativní infrastruktury nebude snadný v současném ekonomickém klimatu, bude vyžadovat spolupráci všech aktérů Mohu vás ujistit, že EIB podpoří tato úsilí a věřím, že bychom se měli poučit z minulosti. A EIB má zkušenosti, je připravena sdílet technické i finanční zkušenosti. Pokud má být doprava čistší a udržitelnější, tak to bude dobré i pro nejenom pro příslušné státy, ale pro celou evropskou ekonomiku. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Martins. Can... Děkuji, pane Martinsi, takže jenom bych chtěl eh, teď eh, se podívat na členy, jak chtějí hovořit, pan Fidanca, paní Lichtenberger, pan Riké, pan Tobaka. Dobře. pan Fidanca tři minuty a poté ostatní dvě minuty. Takže pan Fidanca, děkuji pane předsedo. Tentokrát já v podstatě nemám moc otázek, spíše taková úvaha a poté možná otázka. Mně se zdálo eh, z té poslední přednášky kolegy Materce, pokud jde o financování, tak zde eh, Mm, to bylo takové trochu vyhýbavé já bych chtěl slyšet, jaký je takový celkový eh, pocit komise a my potom se tomu budeme věnovat, až budeme pracovat na zprávě. Máme dva základní problémy. První problém je financování a já jsem hm, byl velice hm, tedy eh, přeprav, pře, hm, překvapen, jak jsem říkal i předtím. A potom eh, cíle, cíle 2020, ty musí být samozřejmě realizovatelné, ale pouze pokud budou slučitelné, kompatibilní se trhem a kompatibilní rozdělení mezi různými teritorie členských států. My bychom měli trochu překonat ty různé pochybnosti a takovou rezistenci pořád, která existuje, nejenom i v našem výboru, ale my bychom měli i následně se snažit překonat ty rozpory se radou. Takže já bych se chtěl zeptat, zda vy budete mít možnost teď ve druhém kole Eh, spíše konkrétně hovořit těmto dvou aspektům, protože skutečně to byste nám hodně pomohli potom nalézt argumenty tímto směrem a konkrétně také si myslím, že bychom měli i mít určité příklady těch nejlepších eh, zkušeností financování a e, samozřejmě ne přemrštěné využívání veřejných zdrojů, ale třeba další způsob, jako fiskální daňové pobídky, jako třeba koncese, které se budou e, udělovat. E, třeba i v Itálii my máme veřejná výběrová řízení, která se spíše používají mm, jako standard pro výstavbu mm, mm, třeba té infrastruktury pro doplňování paliva nebo dobíjení. Takže bychom měli znalé způsoby, jak snížit to veřejné financování tedy na minimum. A konkrétní teď otázku na pana Larose. Ta se týká otázky eh, toho, jak to je se skladováním LNG. Eh, eh, zde mm, vy víte, že je nezbytné, mm, aby každý přístav Hmm, tedy především hovořím o těch eh, pobřežních, tedy námořních, aby každý eh, eh, přístav mě byl vybaven tedy distribučním místem a skladovacím místem, takže zde se ptám tedy, zdali mají nějaké, nějakou možnost členské státy se rozhodnout v tomto volby, možnost volby, paní Lichtenberger. Noch eine Frage, ähm, in Bezug... Já bych měla ještě jednu otázku a chci se vrátit k mému tomu problému urbánímu, problému měst. Když se jedná o náklady, které to vyvolává, například v jedné části města, v jedné čtvrti nebo v, spíše v centrálnější části města, chceme připravit lepší elektromobilitu. Dělali se nějaké odhady, kolik to stojí, pokud je o infrastrukturu? jsou nějaké modely, modelování měst, které již eh, dělají takové to pokusy, kromě tedy toho sdílení vozidel. To je něco jiného. Ale chci vědět, jak to vypadá s těmi finančními aspekty, náklady. A pak, eh, co dělají veřejné úřady, zda jsou ochotny také něco zaplatit ze svého rozpočtu, který samozřejmě víme není teď tak vysoký. Takže na to se táže, protože ve finále jde o to, eh, že buď to projde nebo ne. Pokud chceme zlepšit eh, městskou hromadnou dopravu, snížit počet soukromých vozidel, tak si myslím, že také bude potřeba změnit něco i v tom ohledu, co uděláme pro samotné soukromé vozy. Takže se táži, máte nějaké zkušenosti, pokud jde o strukturu nákladů? Jakým způsobem se to představuje a jakým způsobem je to propojené? To je stále tedy nezodpovědná otázka. A pak ještě, kdo je odpovědný za náklady za celý ten životní cyklus baterie, akumulátoru? To asi není nějak banální a asi to není vůbec jednoduché. Jsou to i specifické odpady, které je třeba potom také likvidovat specifickým způsobem, jaký je ten životní cyklus, kolik to představuje v těch celkových nákladech, nějak se o tom moc nemluví. Jsme spíše diskrétní, takže ale jsou to zároveň náklady ve vztahu k hromadné dopravě. Takže se opakují na o, obracím na pana Guida. Máte nějaké takové odhady? Víte, kolik stojí recyklace a odstraňování? Děkuji. Děkuji, pan Rike. Pan Rike, děkuji. Mám dvě otázky, které chci položit. Jednu kolegovi Larosovi. Byl jsem velice překvapený, když jsem slyšel, že hovořil na téma alternativních energií u námořní dopravy a vůbec nemluvil o eliminaci odpadu ze síry, protože to má velký dopad v námořní dopravě. Není tam stejný typ eh, paliva a proto eh, jsou zde i specifická omezení. A to, co mě překvapilo, je, že jste zmiňoval skutečnost, že zemní plyn v jakékoliv podobě v lodích má takový objem, že vůbec není možné ho používat u dlouhodobých trajektů, což mě velice překvapuje, protože já jsem se účastnil celé řady zasedání na toto téma a vystupovali tam odborníci a nikdy toto nezmiňovali. A zejména, když diskutujeme s velkými námořními přístavy, eh, do kterých připlouvají velká námořní plavidla, super velká plavidla pro dlouhodobé plavby, tak tento problém nebyl zmiňován. Můžete tedy upřesnit, co znamená skladování eh, plynu v lodi, kolik to představuje navíc oproti obvyklým palivům a skutečně zda jsou zde tedy nějaká omezení, pokud jde o využívání plynu s ohledem na to, že by to tedy e, snižovalo objem možného přepravovaného nákladu, což mě velice zatím překvapilo, že jsem o tom nikdy neslyšela. A pak ještě další otázku, kterou si položit půjí. E, jakožto zpravodaj o Europe Facilities, kde máme sítě a samozřejmě tam se zabýváme dopravou a sítěmi dopravními, ale také i energetickými sítěmi. A tady vlastně dochází k synergii mezi oběma, protože hovoříme jak o dopravních sítích, jež přepravují energii a e, ve vztahu k čisté přepravě. Vidím, že rada nějak se tím moc nezabývá a ani ekonomičtí aktéři to příliš nezmiňují. Myslíte si, že by to mohlo zajímat trh a zda ty nové finanční nástroje by mohly být použity k těmto investicím a dále zda Evropská investiční banka již se zabývala touto otázkou, tedy otázkou povahy finančních nástrojů, jež by mohly být použity pro eh, sítě alternativních paliv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Bak. I já především chci poděkovat eh, za vysvětlení expertů. Mám pár otázek. Jedna z věcí, která je evidentnější, je, že celá dopravní síť e, začíná e, působit více systémově, to se týká motorových vozidel, infrastruktury, paliv a podobně. A e, my jsme hodně slyšeli o tom, co může udělat veřejný sektor, jak se má investovat, ale jak do toho zapojit soukromé partnery. Takový příklad. Minulý týden či před dvěma týdny firma, kterou často jsme používali zde, tedy soukromá firma, která investuje do eh, mm, alternativních paliv. Eh, takže eh, o nich jsme slyšeli, takže jak tedy zapojit soukromé firmy, aby také investovali. Samozřejmě veřejné a soukromé finance musí jít ruku v ruce a zatím to tady trochu chybělo. Za druhé je důležité, že pokud budeme mít podobnou in, infrastrukturu, do které bude investovat veřejný sektor, tak mm, mm, zde eh, často eh, eh, tady potom bude takové dilema, protože na počáteční investice je potřeba spousta peněz, takže asi budeme muset si zvolit, do jaké technologie. A potom často to známe, pokud si zvolíme jednu konkrétní technologii, tak zjistíme potom, že třeba to bylo milné. Je třeba tedy zajistit to všechno z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy. Uh, poslední otázka, ta se týká námořní dopravy. Zde jsme o tom slyšeli trochu. Hodně se nyní hovoří o e, nových e, e, ekologických regionech, které třeba implementovat a do roku 2015 a tady bude velký dopad na flotilu, která bude muset i hodně investovat. Investovat se bude do přístavů a jejich vybavení a také co můžeme udělat, abychom podporovali obnovu flotil protože ty bude třeba eh, tedy eh, modernizovat a podobně, takže jak to udělat mm, a jak do toho zapojit soukromý sektor, to je zásadní otázka. Děkuji, děkuji, dámy a pánové, takže teď v tom pořadí, v jakém jste přednášeli prezentace, kdybyste každý ve dvou minutách mohli zareagovat a e, samozřejmě pokud to nestihnete, vždycky můžete Eh, napsat eh, svoji odpověď, eh, kterou doručit danému členovi. Nejprve pan Laros. Za prvé otázka objemu. Takže zde, jak jsme slyšeli dříve, když hovoříme třeba o LNG, tak LNG se skladuje při minus 160 Eh, stupních, takže potřebujeme velice dobře izolované nádrže pro to, pro skladování a potom i bezpečnostní požadavky jsou vysoké. Mm. A jsou striktnější nyní eh, třeba eh, než je to u mm, rizik spojených s výbušninami, takže zde skutečně to musí být bezpečné skladování, což vede k situaci všechno, že ve srovnání s ostatním palivem, tak zde eh, potřebujeme pětkrát tolik větší prostor eh, pro skladování. Takže to je velký problém, je prostor pro skladování. A jak jsem již zmínil předtím, kdyby zde byla možnost eh, třeba mm, častěji tedy zdoplňovat to palivo, tak by to bylo lepší. A pokud jde o možnost používání eh, paliva pro většinu eh, spalovacích motorů, tak eh, to by bylo dobré, ale mm, tady eh, potom bychom mohli splňovat tedy požadavky spíše než s nekvalitní ropou. Mm, takže jde o to skutečně eh, buď eh, rovnou používat to čisté palivo, nebo potom investovat do technologie, která bude čistit emise. Dále skladování a mm, rezervoáry nádrže. Já jsem doporučoval, abychom, já lze si představit, že hlavní přístavy v Evropě budou mít takovou určitou formu eh, skladování LNG, a, ale asi by bylo těžké říci, že každý ten eh, přístav by to měl mít námořní doprava je biznis samozřejmě, takže trh by zde měl zafungovat a zvolit si eh, ten způsob skladování a místo, kde se bude skladovat eh, palivo. Děkuji. Uh, Děkuji několik poznámek k těm cílům. My jsme pro ambiciozní cíle, protože neambiciozní cíle mm, mohou odložit všechno a my potřebujeme uh, Potřebovali jsme to před deseti lety, potřebujeme to co nejdříve, protože musíme snížit ekologickou stopu. Co se týče soukromých partnerů, ty se účastní již dnes, ale my máme pocit, že um, dopravní operátoři by měli se více účastnit výzkumu a zkoušení, testování, dialogu s um, producenty paliv a výrobci vozidel, aby hledali řešení. Z krátkodobé dlouhodobé perspektivy to jsme uh, posuzovali s expertní skupinou Evropské komise. Jsou to rizika, která uh, budou muset být přijata v tuto fázi, protože není alternativa ještě na trhu, která může plně nahradit uh, ropu. A e, pokud se rozhodneme příliš brzy, tak možná ne, nenajdeme to nejlepší řešení. Takže musíme testovat a testovat a testovat. Děkuji. Pan Guida. Především co se týká cíle z hlediska Mm, podílu na trhu širší než celková koncepce elektromobility. Cílem bylo zdvojnásobit podíl na trhu do roku 2025. Co se týče nejlepší praxe, samozřejmě to závisí na e, jednotlivých zemích. E, metodologie, která bude zvolena, mohu poskytnout informace podrobněji. Náklady na mm, životnost a podobně jsou různé studie, závisí to na dané technologii a bateriích. Některé materiály ovšem musí přijít z určitých zemích, takže je to spíše přesouvání problému z jednoho místa na druhé. Jsou analýzy nákladů a podobně. Tady mohu požádat experty, aby poskytli další informace. Co se týče technologické neutrality, tak tu my podporujeme. Z tohoto hlediska máme tady novou generaci dýzlových autobusů, které budou páteří veřejné dopravy na příští leta jsou čistší a um, také účinnější a z ekologického hlediska relevantní. Děkuji vám, pan Von. On. Um, já se pokusím odpovědět na dvě otázky, které byly podobné k finanční situaci a finančních podmínkám kdo tedy platí a zda to můžeme, to zaplatí a zda to můžeme dovolit. Já veřej, zastupuji veřejný sektor a tady je tlak na veřejné finance. Um, domnívám se, že by měl přijít signál z EU. Ehm, to by mohlo být významnou součástí toho financování. A já doufám, že odpověď pana Rikemu bude pozitivní. Není pochyb, že tam musí být nějaké veřejné investice, ale je tam hodně příležitostí pro veřejná soukromá partnerství. Několik jich již e, probíhá. Zda to bude partnerství s dodavateli energií, s různými průmyslu, parkování, partnerství s veřejnými orgány, už jsou to hotely, které dají k dispozici eh, parko, místo pro klienty a podobně a budou tam chtít mít dověcí stanici a podobně. Takže celá řada služeb Amsterdam, Barcelona, Stockholm, to jsou města, které jsou v čele je tam řada možností, jak se dívat na to financování. Doufám, že budeme moci eh, poskytnout podrobnější přehled v dohledné době, abyste si udělali představu. Děkuji. Pan Martin. Martens. Děkuji. Financování infrastruktury, to je eBay je banka, takže my dáváme, poskytujeme úvěry a e, soukromé nebo veřejné organizace musí tedy financovat ty investice. My jsme v posledních letech e, e, viděli to, že co se dá popsat jako projekty mm, které jsou jaksi ve, v čele, kde je určitý podíl soukromého i veřejného financování. Také vidíme pohyb v směru autobusů, pronajímatelů vozidel a podobně. Ty jsou, ty jsou tedy mezi prvními. Z hlediska banky to posuzujeme business case každého navrhovaného projektu a business case uh, je nebo musí obsahovat um, určité sdílení rizika mezi všemi aktéry. Ten vývoj bude řídit, se řídit poptávkou, bude muset vycházet uh, od uh, lidí, kteří si budou kupovat auta, nové technologie. Aby to bylo možné, je důležité mít jasný rámec pro soukromé e, strany, aby investovali do této infrastruktury. Jasný rámec a jasnou finanční strukturu, kde bude možné sdílet riziko. To jsou důležité podmínky. Děkuji vám. Chcete ještě něco za komisi? Děkuji, pane Fidence. Chcete něco dodat? Stručně. Jenom velice stručně závěrem chci poděkovat všem hostům Eh, protože přispěli k diskuzi. Zde eh, bych řekl, že zde eh, víceméně návrh komise je široce akceptován, samozřejmě stanovuje ambiciozní cíle, ale myslím si, že obecně řečeno lze s tím souhlasit. Také je velice to důležité i mm, tak jak jsme řekli na tomto slyšení, zde bychom se neměli zaměřovat pouze výlučně na jeden typ paliva, alternativního paliva, ale měli bychom se zabývat různými aspekty, poněvadž všichni si uvědomujeme, že alternativa eh, ropy musí být alternativa, která bude eh, tedy pouze ne jedna, ale bude jich několik. A mm, i jsme slyšeli, že je třeba přijmout holistický přístup. A i mm, zde samozřejmě to se týká všech výrobců e, veřejného sektoru, e, výrobce elektřiny, energii a i samozřejmě spotřebitelů, protože to je jako slepice a vejce, protože buď eh, tady slyšíme, že ten trh není dostatečně rozvinut na to, abychom eh, investovali do infrastruktury, ale ten trh není rozvinut, protože není, není infrastruktura. Takže tato směrnice by měla eh, se snažit o rozvoje, rozvoj infrastruktury tak, aby se rozvíjel i trh, to jako tedy s tím, kdo byl dříve, stali vejce nebo slepice. A mm, zde e, samozřejmě s tím, že mm, musíme vzít do úvahy i aspekty požadavku spotřebitelů. Multimodální přístup, to jsme tady hodně slyšeli a to je zcela v souladu i s našimi politikami. A já bych chtěl ještě se zabývat otázkou bezpečnosti. Slyšel jsem od e, doktora Bieta e, mm, určitá fakta, která jsou trochu zneklidňující. Nevím, zda je to Eh, pravdivé, tady ta eh, fakta jsou pravdivá úplně, ale já souhlasím s tou nutností bezpečnosti, ale musíme mít eh, asi konkrétnější, fundovanější údaje pro to, abychom skutečně jasně věděli, jak je to s bezpečností plynu. Dále cíle. Zde asi souhlasíme s tím, že je třeba, abychom měli cíle mm, a abychom i byli trochu flexibilní. Pokud jde o financování, zde musíme mít pozitivní kombinaci mezi veřejnými prostředky, třeba čerpání z fondu soudržnosti, z CEF, z facility CEF, a abychom ale i zapojili soukromý sektor, jak jsme zde slyšeli protože samozřejmě bez toho asi by investice nebyly možné. A poslední poznámka, ta se týká otázky harmonizace. Já myslím, že to je důležitý cíl, tedy pro nás. To znamená, aby takový automobilista, eh, který používá elektřinu, tak aby v podstatě měl všude eh, přístup k tomu napájení, tedy aby v celé Evropě byl stejný standard. Proto bychom měli eh, se snažit maximálně o splnění právě tohoto cíle. Děkuji, děkuji pane Fidanco. Jenom ještě připomínám všem, že harmonogram, který jsme si stanovili eh, pro předložení návrhu zprávy, je 16. září a poté termín pro pozměňovací návrhy 1. říjen a plánujeme hlasování ve výboru TRAN 14. listopadu a dovolte, abych poděkoval druhému panelovi, panu Larasovi, panu Bětovi, panu Guidovi, panu Hornovi, panu Martencovi a také i samozřejmě chci poděkovat i prvnímu panelu, všem tedy členům prvního panelu. Děkuji za účast, děkuji za názory a výbor se sejde opět ve tři hodiny. Děkuji.